Vážení kolegové, můžeme začít, eh, protože tady máme také zpravodaje k prvnímu bodu. Bod jedna je tedy přijetí pořadu jednání. Musím eh, říci, eh, že minulý týden se komise rozhodla nerozšířit dohodu o eh, protipašování a protipadělání mezi Filipem Morrisem International a komisí a členskými státy. A tato dohoda tedy 9. července vypršela. A vzhledem k tomu si myslím, že již eh, nemá smysl, abychom s Olafem vedli výměnu názoru o tomto tématu a navrhuji tedy vypustit eh, bod 21 z pořadu jednání. Pokud proti tomu nic nenamítáte, můžeme pořad jednání schválit s touto změnou. A můžeme přejít k druhému eh, bodu schválení zápisu ze schůze, která se konala 17. a 18. února pokud do konce jednání nebudou žádné námitky, bude zápis považován za schválený. Bod 3. Sdělení předsedy. Rád bych oznámil, že ve středu 31. srpna odpoledne je zasedání zrušeno. To vám asi všem udělá radost. A potom dopoledne ve čtvrtek 1. září to se sejdeme, budeme hlasovat o stanovisku o rozpočtu a to jednání 1. září dopoledne tedy zůstává. Potom budeme mít ještě výjimečné zasedání ve Štrasburku v pondělí 12. září v 19 hodin. Pan komisař Arias Kaněte tam představí eh, balíček o klimatu, který má komise přijmout 20. července. Další informace. Ta se týká nadcházejících workshopů. Rád bych vás upozornil na dva workshopy, které organizuje Policy Department. První se týká boje proti rakovině, jakožto týmový sport. Úloha vzdělávání a sportu organizuje pracovní skupina pro zdraví a bude to 13. července od půl jedné do tři čtvrtě na tři. A potom zde máme eh, evropské možnosti přístupu k lékům, EU Options for Access to Medicines, což se bude konat eh, ve čtvrtek 14. července od 9 do 12.30. Pokud jde o dnešní tlumočení, je dostupné ve 20 jazycích a celý eh, všechny fajly máte elektronicky dostupné a jednání je webstreamováno. Další informace. Bod číslo čtyři. Informace předsedy, které se týkají doporučení koordinátorů z jednání 5. července 2016. Doporučení koordinátorů byla rozeslána elektronicky a pokud nebudou žádné námitky, mohou být schváleny. Dále bych chtěl kolegy pod bodem 5 informovat o probíhajících interinstitucionálních jednáních. Po pěti trialozích o směrnici o národních emisních stropech mám to potěšení říci, že byla nalezena globální dohoda ještě za nizozemského předsednictví. Během pátého trialogu, který se konal 21. června, spoluzákonodárci diskutovali především o metanu a příloze 2, což jsou eh, závazky snižování národních emisí. To jsou tedy ty body, které do té doby vyřešeny nebyly. A eh, dospěl se tedy eh, k dohodě, že metan bude ze z rozsahu působnosti směrnice vypuštěn pokud eh, závazky k redukcím emisí podle přílohy 2 eh, vyústí v 50% eh, zlepšení. A po intenzivních konzultacích se členskými státy ty finální návrhy v příloze 2 dosáhly 49,6 a po dlouhých eh, diskusích eh, zpravodaj a spoluzpravodajové se rozhodli to přijmout, tak aby zajistili, že na tom návrhu bude dosáhnuto dohody. Eh, ví Vstupy z jednání budou předmětem hlasování v radě zítra dopoledne. Dále zde máme strategii Evropské unie pro kapalný zemní eh, plyn a skladování plynu. Je to zpráva z vlastní iniciativy výboru ITRE. My zde máme pana zpravodaje eh, za náš výbor, pana Zoriňu a já ho poprosím, aby představil svůj návrh. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já děkuji všem eh, kolegům a zdravím je. A jak jste již zmínil, pane předsedo, jedná se zprávu z vlastní iniciativy komis- výboru ITRE. Já bych je začal tím, že děkuji zpravodaji z výboru ITRE za zprávu, za jeho práci panu Gjerkovi a také děkuji jeho týmu. Já jsem předložil různé pozměňovací návrhy k této základní zprávě a u nás na výboru máme stanovisko které je samozřejmě omezeno ve svém rozsahu, jak dobře víte, je to 1500 znaků a v tomto smyslu jsem se snažil tam dát to nejdůležitější, ty nejdůležitější body v, z naší perspektivy, z výboru, z perspektivy výboru Envy. A zejména jsem tedy posílen myšlenku toho, že je důležité, aby evropská strategie pro plyn byla v souladu s energetickou unii a zejména tím mám na mysli udržitelnost, bezpečnost a konkurenceschopnost, to jsem tedy jasně zmínil, tyto tři koncepty. Dále jsem tam jasně řekl, že je důležité, aby LNG jsme viděli v kontextu energie jakožto přechodný zdroj energie, neboť priorita naše je stále v obnovitelných zdrojích, ale samozřejmě LNG, jak všichni víme, má důležitou roli právě v tomto přechodném období směrem k energetickému základu, který se opře více o obnovitelné zdroje energie a více nahradí fosilní paliva. A dále jsem eh, potrhl ve svém stanovisku to, že je důležité, aby infrastruktury byly udržitelné. Momentálně máme 27 terminálů LNG v Evropě, 8 se jich staví a jsou tady jisté nerovnováhy v tom, jak tyto terminály jsou rozmístěny po území celé EU. A v tomto smyslu si myslím, že dříve, než budeme budovat nové infrastruktury, je důležité, aby jsme vytvořili, abychom měli vhodné studie dopadu, tak abychom přesně věděli, kam zainvestovat a věděli, zda tedy dáváme ty investice na správná místa, tak aby byly skutečně efektivní. A dále je důležité, že tady vidět i to, ten problém, že tady jsou oblasti, které jsou málo propojeny, takže máme stále ještě citlivé členské státy, ale samozřejmě zabezpečení od otáz, dodávek energie je základní bod energetické unie. Dále potrhuji PAP roli a potenciál LNG v oblasti dekarbonizace odvětví námořní dopravy. Všichni víme, že znečištění oceánu je skutečně brutální a dobře víme, že právě velká část tohoto znečištění pochází z fosilních lodních paliv, která užívají eh, lodě. A proto je tady skutečně velká příležitost k tomu, jak to změnit. Samozřejmě jsem omezen tedy dosahem stanoviska, jak jsem říkal, 1500 znaků, některé věci jsem prostě zmínit nemohl, ale snažil jsem se tam dát to nejdůležitější, rád si vyslechnu váš názor, když jsem měl schůzku se stínovými zpravodaji a samozřejmě mě zajímá, co vy byste si přáli dodat, co pro vás je nejdůležitější. A já ještě připomínám, že 14. v poledne je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Já samozřejmě rád budu, když přispějete. Pak si myslím, že tady je potenciál LNG pro, v oblasti dopravy. Již máme kamiony, které jezdí po Evropě na toto to palivo, ale myslím si, že by jich mohlo mít více. A pak je tady důležitá vysledovatel, vysledovatelnost LNG abychom věděli, odkud tedy LNG pochází, které přichází do Evropy. Zda to tedy například je z frackingu, zda je to tedy břidlicový plyn, abychom přesně věděli, tedy jaký zemní plyn nám přichází do Evropy a zda tento zemní plyn splňuje normy evropské pro těžbu zemního plynu. To je, myslím, taky velmi důležité. To já asi předložím ve svých vlastních pozměňovacích návrzích, nemohl jsem to dát do základního textu z důvodu toho omezení rozsahu. Nyní se těším na vaše názory a jak říkám, do 14. ve 12 hodin můžete předkládat pozměňovací návrhy a já se pak vynasnažím společně s celým týmem týmem a sekretariátem, abychom měli dobré kompromisy. Budeme asi muset pracovat na tom i přes prázdniny, neboť hlasování o tomto stanovisku proběhne hned, jak se opět sejdeme po letní přestávce. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A také vám gratuluji k vítězství Portugalska na mistrovství Evropy. A nyní stínoví zpravodajové. Za EPP a SND tu nikdo není, EKR také ne, takže liberálové, pan Faria. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za vaše gratulace našemu týmu. No poměrně dlouho jsme se trápili, nicméně nakonec se nám zadařilo. Děkuji. Nejprve eh, bych No na počest našeho vítězství můžeš mluvit portugalsky. I should speak in French then. V tom případě bych měla si mluvit francouzsky. And mluv si, jakým jazykem chceš. Nejprve bych tady chtěl pogratulovat zpravodaji za jeho vynikající práci. Proběhlo několik schůzí stínových zpravodajů a e, myslím, že víceméně různé e, názory jednotlivých frakcí byly zohledněny. My, eh, ALDE, eh, bychom chtěli vyslovit souhlas eh, s navrženými body Eh, zejména souhlasíme s názorem zpravodaje na odstavec 2, který klade eh, důraz především na domácí obnovitelné zdroje energie. Souhlasíme také s tím, že LNG by neměl být vyloučen jako přechodný eh, zdroj energie v krátkodobém a střednědobém horizontu a je potřeba ho využívat udržitelným způsobem. Já jsem měl zájem zejména odstavec 5, který se týká znečištění a eh, environmentálního dopadu z přepravy, z emisí z přepravy. Eh, to je eh, téma, kterým se zabývám už poměrně dlouho, protože protože právě pokud je o aceton a LNG, tady je přeprava velice udržitelná z ekologického hlediska a navrhujeme také, aby ETS mohl skýtat dodatečný zdroj příjmu pro inovativní projekty, eh, které by umožnily eh, zelenější metody přepravy eh, LNG. O tom jsme diskutovali na schůzi stínových zpravodajů. Domníváme se také, že LNG může hrát udržitelnou roli v pozemní eh, přepravě, kde by mohli nahradit diesel a eh, tě, eh, těžká užitková vozidla. Tady je zapotřebí zabezpe, zajistit bezpečnost dodávky, diverzifikaci zdrojů a dokončení trhu se zemním plynem. Každopádně je zapotřebí zajistit eh, nákladově výhodné investice a regulaci příznivou k hospodářské soutěži. Eh, každopádně eh, LNG je přechodové palivo, kde je zapotřebí vyhnout se uvízlým aktivům ještě předtím, než dojde ke konečnému rozhodnutí. Musíme klást prioritu na projekty veřejného zájmu, které doplňují chybějící infrastrukturu tak, aby byla ukončena energetická eh, izolace nebo závislost na jediném dodavateli. Eh, kromě toho, jak všichni víme, eh, geografické priority na evropském kontinentě jsou Pyrenejský poloostrov, Pobaltí a jihovýchodní Evropa. Nové financovací nástroje, jako například Fond pro strategické investice, Connecting Europe Facility a Evropský fond regionálního rozvoje a také finance z Evropské investiční banky, to všechno by mělo klást důraz důraz na tyto projekty. E, každopádně e, dostupné kapacity na skladování, to je případ Portugalska, musí být optimalizovány prostřednictvím přeshraničních konektorů a regulatorních změn, e, ještě než můžeme investovat do nových kapacit. Toto stanovisko by mělo také zohlednit méně nebo více kontroverzní témata, jako například frakování. Já jsem osobně proti frakování v Evropské unii, ale eh, Tady jde o otázku subsidiarity. V takovém případě, pokud členské státy se rozhodnou začít s frakováním, protože to budou považovat za důležité pro svůj energetický mix, jak je to v případě Spojeného království Polska a Španělska například, eh, pak musíme eh, zajistit, aby platili přísné environmentální a zdravotní standardy, pokud možno prostřednictvím závazného právního rámce, který zatím ještě neexistuje. Pak další potenciální potenciálně sporný bod se týká e, e, zahraničního obchodu, konkrétně ty typu. Tam kapitola o energetice patrně bude předmětem vyjednávání. E, ve Spojených státech došlo k revoluci břidličného plynu, který umožnil nižší ceny zemního plynu a následně vyšší spalování uhlí v Evropě a vyšší emise. Eh, podporujeme zahrnutí této kapitoly do TTIPu a musíme toho využívat jako nástroje, kterým bude podporovat obnovitelné zdroje energie a energetickou účinnost a eh, environment, standardy environmentální udržitelnosti pro těžbu břidličných plynů. Podáme ještě eh, další pozměňovací návrhy, kromě těch, o kterých už jsem se zmínil. Včas je dodáme zpravodaji a ještě jednou děkuji zpravodaji a děkuji i stínovým zpravodajům, eh, kteří se podíleli na tomto dokumentu. Děkuji vám. Děkuji. Paní Kilenen. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také zpravodaji za eh, vynikající text. Eh, já si myslím, že Vyplatí se neustále opakovat, že LNG je pouze přechodné řešení a z tohoto důvodu eh, veškeré technologie by měly být použitelné i na bázi eh, bioplynu. Zpráva výboru Envy to musí zcela jasně říkat. Toto je velice významná příležitost, k tomu, abychom eh, se zabývali eh, veřejnými investicemi, eh, které jsou zapotřebí například pro distribuci paliv. Musíme zajistit, aby tyto veřejné investice byly udržitelné. Pokud jde o energetickou účinnost, pak eh, LNG je vlastně skleníkový plyn. Existují různé typy zemního plynu, nicméně z nich se uvolňují emise metanu. A eh, jak víme, to může vést k problémům. Hydraulické frakování eh, je velice nebezpečné pro životní prostředí, využívá obrovské množství vody a chemikálií. A proto je nesmírně důležité vypracovat zprávu, která by byla příznivá k životnímu prostředí. Zapojují se do ní různé výbory, například také výbor pro dopravu. A ten zdůrazňuje, že potřebujeme všeobecnou energetickou politiku, tak, aby řešení byla uplatnitelná pro celou evropskou politiku jako takovou. Děkuji, pan Afronte. Děkuji. Já se chci eh, také eh, připojit k blahopřání k této zprávě. Ta zpráva je poměrně stručná, protože toho prostoru moc není a potom to jistě bude rozšířeno ještě o pozměňovací návrhy, včetně návrhů pana zpravodaje samotného. My také budeme předkládat některé návrhy. Jedním eh, z nich je to, že tím hlavním cílem i v krátkodobém horizontu musí být produkce ve velké míře obnovitelné energie a Podporujeme tedy to, že LNG je pouze jakýmsi eh, přechodným opatřením, přechodnou eh, cestou a doufáme, že ten přechod bude poměrně krátký, protože ten skutečný cíl, kterého chceme dosáhnout, má je tedy e, jiný, protože i LNG samozřejmě e, vede ke, skleníkovým, ke skleníkovému efektu. V každém případě e, je třeba také připomenout, že Evropská unie by jaksi neměla Eh, schvalovat eh, fracking a využívání břidličného plynu. Samozřejmě, že se zde zachází do subsidiarity, ale měli bychom vyslat eh, jasný signál, že nechceme jít touto cestou. Dochází přitěžení těchto typů plynu k velké souběžné těžbě metanu. Dále také je třeba si uvědomit, že trh se zemním plynem jaksi ukousl eh, hodně velkou část eh, z trhu nikoli s fosilními palivy, jak bychom si byli přáli, ale naopak s energiemi obnovitelnými. A my bychom si samozřejmě přáli, aby zemní plyn, byť eh, to je tedy pouze přechodné řešení podle nás, spíše ukrajoval z toho trhu s fosilními plavidly. Pokud jde o další eh, prvky, bude třeba zabývat se bezpečností těch offshoreových eh, těžebních eh, plošin. Tam v některých případech vlastně jde o to, že jak si ty odpady jsou chlazeny, přidává se do toho chlor a pak se to vypouští do vody, což znamená, že tam v podstatě přestane uh, život. Velice negativně to ovlivňuje bezprostřední okolí těchto offshoreových eh, plošin. Jsou to tedy ty eh, takzvané eh, plošiny s otevřeným oběhem a ty by šlo změnit na plošiny s takzvaným uzavřeným oběhem a ty by neměly přímý negativní dopad na mořské prostředí. A také, jak již připomněli další stínoví zpravodajové, budeme zdůrazňovat i důležitost ukládacích, skladovacích zařízení. Ta technologie je poměrně nová, byť se rychle šíří. A v některých případech eh, zde mohou být například eh, citlivější, zranitelnější území, mohou tam být například eh, probíhat rychlé geologické změny, nebo tam může být zemětřesení a to je vše zohlednit. Děkuji. Thank you very much. In... Děkuji vám. Teď paní Dornáno. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat také panu zpravodaji. Zemní plyn spadá do energetického eh, mixu Evropské unie a je jedním ze strategických zdrojů. Nicméně já se připojuji k panu zpravodaji v tom, že se domnívám, že prioritní musí být energie obnovitelné, protože jsou udržitelné a zaručují nám nezávislost. A ve stále eh, nejistějším eh, světě musíme eh, dbát právě na bezpečné dodávky. Pokud jde o LNG, ten na nás skladé nároky v tom, abychom eh, zlepšili naše eh, vztahy s Ruskem, protože pokud jde o ten druhý zdroj LNG, Perský záliv, tam prozatím je ta situace velice konfliktní a nemáme tam příliš jaksi velkou možnost to nějak změnit. Eh, měli bychom eh, v každém eh, případě jak si se zabývat zajištěním, energetickým zajištěním toho prostoru v Evropě, včetně Ruska a také bychom se neměli bránit budování nových přístavů, například přístavu pro LNG, který byl vybudován, který byl vybudován v roce 2017, protože důležité je skutečně, abychom byli nezávislí. Thank you very much. Now Mr. Potts. Děkuji, pan Potts. Děkuji, pane předsedo. Um, já si se ten návrh stanoviska je vynikající. Především oceňuji a sdílím názor, že Evropská unie se musí soustředit hlavně na vlastní zdroje vlastní zdroje, a to především ty obnovitelné. A co se týká infrastruktury, tak na infrastrukturu, která už existuje, a to zejména proto, že skapalnělý eh, plyn je prostě fosilní palivo se všemi negativy fosilního paliva, a je tudíž jako zcela, zcela jednoznačně, a už to tady zaznělo a musí to zaznívat vždycky, když se to bude e, projednávat mnohokrát, je to prostě přechodný zdroj energie, tak jak už e, to tu bylo řečeno. Co se týká dopravy LNG, no tak především pokud se budeme bavit o dopravě e, transoceánské, tak je potřeba mít na paměti, že v tuto chvíli jsou emise z námořní dopravy téměř neregulovány anebo regulovány velmi špatně. A zabývat se tím, jestli náhodou doprava nějakých velkých objemů Eh, LNG přes oceán by neznamenala nakonec eh, ještě větší poškození životního prostředí než ten vlastní import. A poslední, ale podle mě velmi důležitá poznámka je, eh, tato jakékoliv využívání skapalnělého zemního plynu by prostě nemělo představovat pokrytecký přístup k technologiím poškozujícím životní prostředí, které odmítáme tady v Evropě. My hovoříme rádi o carbon leakage, tak aby náhodou dovoz LNG neznamenal nějaký damage leakage. Jo? Jako představa, že prostě my budeme říkat, my odmítáme frakování, protože je to technologie v příkrém rozporu s ochranou životního prostředí, ale budeme ochotně někde přijímat na nějakých terminálech plyn, který ničí životní prostředí, někde jinde na planetě, tak bychom si měli uvědomit, že pakliže tahle ta technologie přispívá ke skleníkovému efektu a to zcela jistě přispívá, tak je úplně jedno, jestli k němu přispívá tady, anebo třeba někde na americkém kontinentě. Takže ještě jednou eh, gratuluji zpravodaji a, a také se pokusím eh, některými pozměňovacími návrhy, především tu poslední poznámku eh, v tom budoucím návrhu reflektovat. Thank you very much. Uh, now I want to ask to the Děkuji. Chci požádat nyní zástupce komise, aby se vyjádřil. Dobré odpoledne, já se jmenuji Monika Žigli a jsem z Generálního ředitelství pro energetiku. Děkuji mnohokrát za stanovisko pana zpravodaje a děkuji také za eh, příspěvky spolu s eh, stínových zpravodajů. Bylo zde zmíněno několik eh, důležitých informací, eh, tedy především to, že LNG a jeho transport, že by to mělo být eh, bráno pouze jako přechodný prostředek, k tomu v našem vzdělení také přihlížíme. Délka tohoto přechodného období bude záviset samozřejmě na technologickém vývoji a dalších globálních trendech. Dále jste také zmínili pozitivní potenciál LNG v dopravě, kde by to mohlo mít eh, pozitivní dopad na životní prostředí tam, kde by eh, nahrazoval jiná paliva, například diesel. Pokud jde o dopravu, eh, zmínili jste možné dopady na námořní a silniční dopravu. Opět zde je e, třeba ještě určitého technologického pokroku a také zde probíhá výzkum, jehož cílem je zajistit, aby technologie byly bezpečnější a udržitelnější. Pokud jde o infrastrukturu, souhlasíme, že je potřeba investovat do budoucích infrastruktur. Nicméně je třeba to vše pečlivě promyslet, je třeba, aby to bylo nákladově efektivní a hlavní důraz bychom měli klást na ty eh, chybějící propojení na nejohroženější členské státy a co nejvíce se musíme snažit využívat stávající infrastrukturu. Dále, pokud jde o investice do infrastruktury, také jste zmínili, že tato infrastruktura musí být eh, schopná, eh, musí tedy být možné ji používat i na další eh, typy plynu, například na bioplyn. Tyto technologie již existují především ve Skandinávii a my bychom chtěli zajistit, aby tyto technologie byly používány i v dalších částech Evropy. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. A než dám slovo našemu zpravodaji, aby uzavřel toto téma, tak bych chtěl se omluvit paní Schreier Pírek, protože jsem neviděl, že se hlásí. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručná. Hovořilo se tady již o mnohých aspektech a já bych pouze přidala ještě jeden, který se velmi týká mé země Nizozemska pokud se hovoříme o vedeních a o podzemním skladování. Tady je třeba velmi přesně sledovat, co se právě odehrává. V Nizozemsku máme s touto problematikou zkušenosti a totiž, že ty dopady bohužel se projeví až příliš pozdě. Toť vše z mé strany. Děkuji a nyní pan Zoríňo, proto aby uzavřel naše diskuzi. Děkuji, pane předsedo. Já jak říkám, čekám na pozměňovací návrhy, které tady oznámili kolegové, těším se na ně a myslím si, že určitě budeme mít eh, dobré kompromisy, že bude jednoduché se na nich eh, dohodnout zejména co se týče tady těch mých pěti bodů, které tady mám ve svém návrhu stanoviska. Já bych tady ještě tady rád zdůraznil některé aspekty, na kterých jsme se tady dohodli, a totiž, že chceme jasně e, posílit tu myšlenku, že to je přechodný zdroj, že ten přechod by měl být rychlý. Pak ta otázka kamionů, a používání LNG jako paliva pro kamiony, pak otázka bioplynu, dále otázka vysledovatelnosti původu LNG, který dovážíme, dále bezpečnost skladování a dále otázka financování z fondů, které existují v EU. Já si myslím, že máme veškeré podmínky pro to, abychom mohli vypracovat skutečně výborné stanovisko. A jeden bod tady zmiňoval kolega z ALDE. Nevím, zda tento bod eh, Eh, bude konsensuální či ne, uvidíme. Týká se to eh, toho, že tam chceme mm, eh, navrhnout zavedení určité kapitoly do typu. Uvidíme tedy, jak to bude probíhat na schůzkách stínových zpravodajů, až budeme hovořit konkrétně o předložených návrzích. To vše děkuji. Děkuji, tím můžeme uzavřít tento bod. Jenom bych chtěl připomenout, že lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů je 14. července v poledne. Hlasovat ve výboru Envy se bude 8. září. Hlasovat ve výboru ITRE se bude 26. září a na plénu očekáváme hlasování na druhém říjnovém zasedání. Teď můžeme přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání, eh, kterým je souhrný rozpočet Evropské unie na finanční rok 2017, všechny oddíly. Eh, já si teď vezmu slovo jako zpravodaj. Chtěl bych zdůraznit, že návrh rozpočtu byl opožděn a že Rada zaujme stanovisko 20. července. To znamená, že lhůta pro pozměňovací návrhy bude muset vypršet ještě před pozicí Rady a já ve výboru eh, pro rozpočet eh, budu hovořit jakožto zpravodaj o těch rozpočtových liniích, které rada eh, patrně seškrtá při svém čtení. Jak jste viděli v návrhu stanoviska, zdůraznil jsem, že máme problém v rozpočtovém okruhu 3, protože e, okruh 3 e, je zaměřen na výzvy, kterými, před kterým Evropská unie čelí, jako je bezpečnost a migrace. A zdůrazňuju, že musíme vyvinout úsilí a soustředit naši pozornost na e, okruh 3. Je také jasné, že po pařížské dohodě teď musí následovat implementace a podpora klimatických akcí. V rámci revize víceletého finančního rámce jsme žádali o 20 výdajů na e, aktivity spojené s klimatem. a chceme také dodatečnou pomoc z ročního rozpočtu. Pokud jde o program LIFE, tak tady vidíme drobné navýšení, eh, které eh, oceňujeme. A pokud jde o zdravotnictví, tam máme nárůst 3,8 oproti předchozímu roku. ale dojde k určitému poklesu v platbách. Pokud jde o potraviny a krmivo, máme navýšení o 1,3 oproti předchozímu roku. Můžeme říci eh, jedině to, že celková částka rozpočtu eh, týkajícího se témat spadajících pod náš výbor je velice malá. Program LIFE eh, představuje 0,3 eh, návrhu rozpočtu. Výdaje související se zdravím představují 1,04 rozpočtu a 1,5 okruhu 3. Potraviny a krmivo jsou 0,16 návrhu rozpočtu. A je jasné, že potřebujeme eh, silnou podporu pro navýšení některých rozpočtových eh, položek. U agentur je jasné, že chceme, aby agentury fungovaly, ale máme s nimi určité problémy. Na což jsme upozorňovali komisi už v minulosti. První problém se týká eh, dostatečných lidských a finančních zdrojů. Dobře víme, že aktivity některých agentur jsou spojeny s platbou poplatků a i když takovéto agentury mají proto své vlastní zdroje, nemají možnost získat přístup k potřebným lidským zdrojům. I u agentur, které mají příjmy z poplatků, je těžké nějakým způsobem dělat prognózy, protože eh, poplatky fluktuují a proto požadujeme Eh, opatrnostní rezervu 5% eh, u eh, ECAF, což je žádost, kterou jsme začlenili do návrhu stanoviska po diskuzi s agenturou. Zdůrazňujeme také, že kvůli Brexitu momentálně nemůžeme vědět, jestli agentury, které sídlí ve Spojeném království, potřebují dodatečné zdroje na příští rok, protože po referendu o Brexitu bude potřeba přesunout EMA z Londýna eh, do některé jiné evropské země, na což budou potřeba dodatečné zdroje. Máme dvě žádosti o slovo, paní Kladenbach. Tak eh, nejprve eh, bych chtěla srdečně poděkovat zpravodaji. Já si myslím, že zdůraznil to, co je podstatné eh, z té zprávy. Za SD bychom chtěli ještě diskutovat o těch podkladech. Já si myslím, že jsou tam dvě nebo tři věci, které bychom chtěli ještě posílit Kolega Lavia už o jedné z nich hovořil, to je ta suma, která eh, obecně eh, bude pro eh, parlament vyčleněna, tam provede rada ještě mnoho škrtů s tím výsledkem, že se vrátíme vlastně na původní rozpočet. A tady je důležité, aby nedošlo k nějakým negativním změnám, protože e, už tak je ten rozpočet velice skromný, zejména pokud jde o projekty, e, jako je LIFE, e, to jsou velkolepé projekty, které jsou ale ohroženy velice nedostatečným financováním. Totež se týká agentur. Tady kolega Lavia hovořil o tom hlavním problému a sice, že u agentur, které spadají pod Envy, některé jsou financovány poplatky, výpadky, nicméně kvůli ekonomické situace eh, nelze tyto příjmy zcela předvídat. Eh, přitom ale ty agentury musí plnit eh, určité úkoly, což při neustále se snižujícím personálním stavem stavu um, by mohlo ohrozit uh, aktivitu těchto agentur, což my z naší strany nesmíme připustit. A potom třetí oblast, o té budeme muset bohužel také diskutovat, a sice jak to, co, co bude dále s agenturou EMA uh, Diskuze o Brexitu by se měly urychlit, eh, protože v roce 2017 zatím nemáme žádnou jistotu. Eh, pak bych chtěla ještě hovořit o Public Health, Food Safety and Civil Protection, o tomto bodu. Eh, samozřejmě všichni víme, že hlavním úkolem v této oblasti ty, ty mají členské státy, nicméně podle článku 168 tady má Evropská unie společnou odpovědnost a myslím si, že zrovna v otázce veřejného zdraví je nutné ta také se zabývat otázkou migrace a bezpečnostní politiky, protože e, to je také důležitá oblast, kde je potřeba e, mít dostatečnou finanční výbavu. E, takže to jsou ještě doplnění z naší strany. Nejsou to žádné pozměňovací návrhy, ale spíše doplňovací návrhy, které mají za cíl ještě zdůraznit naši pozici. Děkuji. Děkuji. Nevím, jestli se hlásí ještě někdo další. E, paní Schreier Pírik. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, k tomu prvnímu bodu, který jste zmínil, e, pokud jde o agentury a o to, e, jak s nimi nakládat, tak to bude v nejbližší době velice zajímavé, takže já souhlasím s tím, co jste říkal. Chtěla bych ale upozornit ještě na jednu věc, a sice já komunikuju s výborem Agri a tam nám celá léta říkali, že, je naše, že jsme ušetřili 5,4 miliard euro. Eh, jak, eh, na rozdíl od výboru Envy, ale jak eh, to nějak zjednodušit, jak zařídit, aby všichni dodržovali pravidla. E, například pokud jde o boj proti infekčním chorobám a antibiotika, e, tak do toho jsou zapojeny různé výbory. Boj proti infekčním chorobám bude patrně v budoucnu priorita číslo jedna. E, tam budeme moci ukázat lidem, jak konáme a jak reagujeme. Možná nějaká agentura je nutná, nicméně všechno to spolu souvisí, všechno je provázané. Já nechci zabíhat do detailů, Nicméně eh, zajímalo by mě, eh, co podle vás je to nejdůležitější, co bychom mohli prezentovat na venek. Děkuji. Eh, chtěla by komise něco říci? Prosím. No, e, já se jmenuji De Klerk a jsem z DG Health, e, z oddělení financování. Pokud jde o DG Health, návrh rozpočtu na rok 2017 je v souladu s víceletým finančním programováním e, tam došlo k zlepšení zdravotní situace zvířat a potřeby jsou nižší, než bylo plánováno. Pokud jde o agentury, tak eh, DG Sante eh, má na starosti čtyři decentralizované eh, agentury a část páté a navržené částky jsou zcela v souladu se sdělením komise z 3. července 2013. Takže u financování agentur na rok 2017 nevidíme žádný problém. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. DG Klima chce něco říci? Prosím. Děkuji. Chtěla bych odpovědět jednak za, za životní prostředí a klima a jednak obecně. Děkuji velice za zprávu, která zcela je v souladu s důležitostí akcí v oblasti životního prostředí a klimatu pro evropské občany. Chtěla bych jenom něco poznamenat k tomu, co jste říkal o nedostatku plateb na implementaci projektu LIFE v rámci rozpočtu na rok 2017. Přestože toto byl reálný problém v roce, 2000, v roce 2014 a vedl v podstatě k tomu, že jsme eh, neměli eh, dost prostředků na eh, vyplácení čerpatelům, tak stejnou situaci nepředvídáme tentokrát v, v na, pokud eh, přidělené prostředky na platby zůstanou, jak jsou na rok 2017. Eh, tím bych chtěla odpovědět také eh, na váš komentář k bodu 8. Dále, Velice eh, si vážíme eh, vašeho návrhu na vyčlenění 20% na klimatické aktivity, na aktivity spojené s klimatem. Je pravda, že toto by mělo zůstat naší prioritou, eh, zejména po pařížské konferenci a po dohodě, která tam byla uzavřena. Děkuji. Děkuji. Takže e, je jasné, že teď budeme čekat na pozměňovací návrhy. A e, jako zpravodaj si myslím, že také ještě podám určité pozměňovací návrhy, protože e, když sestavujete stanovisko, tak jak víte, je tam omezení délky. Potřebovali bychom více prostoru a s pozměňovacími návrhy to stanovisko prodloužíme. Ještě musím připomenout, jaký je časový harmonogram lhůta pro eh, pozměňovací eh, návrhy. Respektive ještě předtím musím odpovědět paní Schreier Pírik ohledně agentur a nových rozpočtových položek. Jak víte, k tomu, aby vznikla nová rozpočtová položka, potřebujeme nařízení. Potom potřebujeme eh, základní eh, právo a na základě toho můžeme přidat položku do rozpočtu. Eh, druhá otázka se týkala zemědělství. U zemědělství došlo k seškrtání o několik milionů, což Eh, se týká eh, krizí a prevence krizí. To je předpověď komise, je to prognoza komise a je to eh, mimo naší kompetenci. A myslím, že patrně výbor Agri bude na, toto, na tyto škrty reagovat. A teď tedy připomenu lhuty, časový harmonogram. Lhuta pro pozměňovací návrhy ve výboru Envy je 14. července pouze v angličtině. Omlouvám se, ale e, ty termíny jsou opravdu velice krátké. Hlasování ve výboru Envy proběhne 1. září ráno a pozměňovací návrhy v rozpočtovém výboru budou předmětem hlasování také 1. září o něco později. Pořad jednání výboru Bač bude velice dlouhý. Nikdo další se nehlásí k tomuto bodu, v tom případě můžeme přejít k dalšímu bodu. což je konference o změně klimatu eh, COP22 v Marrakeši. Není tady příliš mnoho autorů. A proto eh, tedy začnu já. Pokud jde o COP22 v Marrakeši, začínáme pracovat na usnesení jménem parlamentu, a rádi bychom pokračovali v procesu, eh, který eh, byl zahájen eh, loni v Paříži. Je jasné, že v našem návrhu usnesení musíme zdůraznit určité body, například, že je nutné ratifikovat a implementovat pařížskou dohodu že je nutné uchovat si ambice před rokem 2020 a držet se kyotského protokolu, e, zdůraznit roli nestátních aktérů, e, společné úsilí všech sektorů, snížení e, neuhlíkových emisí, financování klimatických aktivit, odolnost vůči klimatickým změnám prostřednictvím adaptace, klimatická diplomacie a tak dále. Máme tu pouze dva autory stanoviska, pana Eichhauta a pana Afronteho. A pokud chtějí něco říci k našemu návrhu, tak mají slovo. Pan Eichhout. Thank you, Mr. Chairman. Always, always. It's, uh... Děkuji, pane předsedo. Ano, já vždycky uh, mám co říci. Možná se zde parlament ještě musí trochu probudit. A k tomuto bodu. Myslím si, že v první řadě je třeba poblahopřát komisi, že připravila ratifikaci. Vždycky je dobré, když eh, někdo za komisi jede do Japonska. Je důležité, že si ostatní uvědomují, že je důležité rychle ratifikovat eh, úmluvu i ze strany Evropské unie, protože je zde stále ještě ten poměrně zajímavý scénář toho, že ta ratifikace může proběhnout i bez účasti Evropské unie. To by bylo trochu nešťastné. Takže chtěl bych poděkovat komisi za to, že dala tu ratifikaci na pořad jednání. Nyní se parlament eh, také k tomu musí eh, postavit poměrně rychle, ale já jsem přesvědčen, že to poměrně rychle vyřešíme a potom bude na členských státech, aby udělali své. Víme, že Francie je připravena postupovat rychle, ale uvidíme, jak se zachovají také ostatní země. Doufejme, že to vše stihneme ještě v průběhu tohoto roku. Snad tedy parlament a doufejme, že i členské státy. Pokud jde o tu diskusi samotnou, pokud se podíváme poctivě na ten Marrakeš, tak po tom velkém kroku, ke kterému došlo v Paříži, asi v mezinárodních jednáních nelze očekávat další velký krok nebo skok tak toto většinou funguje. Nemůžeme očekávat dva velké skoky za sebou. Ale nyní je také třeba na zemích samotných, eh, aby učinili ten velký krok, ne pouze, aby se omezovali na nějaká příjemná mezinárodní jednání, ale také, aby udělali něco u sebe doma. Dále chci zdůraznit, že na pařížské dohodě eh, eh, zazněl ten klíčový rok 2018. A já si myslím, že skutečně bude to klíčový rok, protože IPCC přijde se svou eh, zprávou o tom, eh, co s snížení o 1,5 eh, stupně Celsia znamená. Už jsme to minulý týden viděli i v přírodě a víme ale, že ty dosavadní závazky na 1,5 nestačí ani na 2 stupně, ani tedy na těch 1,5 stupně. A to platí i pro Evropskou unii. A Evropská unie nemůže už dlouho čekat a musí přijít se svou vlastní strategií, jak navýšit své ambice a musíme do roku 2018 eh, přijít s nějakou strategií. Často se na to zapomíná. Lidé hovoří o roce 2023, ale v roce 2018 skutečně dojde k zásadnímu zhodnocení té situace. A Evropská unie by se tedy na to měla velice seriózně podívat. Ten stávající návrh eh, na ETS je nedostačující. Uvidíme, eh, jak bude vypadat ten návrh o sdílení úsilí, effort sharing, ale do roku 2030 jsme se zatím zavázali ke 40% snížení, ale eh, proto ten návrh jaksi není dostačující. Takže my potřebujeme od komisi strategii o tom, jak všechny ty akce lze posílit, zatímco my zde budeme diskutovat o těch legislativních činnostech. Protože nejhorší signál, který můžeme vyslat trhu, je, že se budeme hádat o tom balíčku na rok 2030 a potom o rok poté řekneme, aha, my to musíme znovu začít projednávat, protože ty ambice jsou již nyní jiné. Takže Neměli bychom jaksi eh, nejprve vyjednávat o eh, cílech do roku 2030 a pak o těch dalších ambicích. Měli bychom jaksi hned od počátku diskutovat o vyšších ambicích. A eh, také je třeba, a o tom právě byla Paříž, podívat se na to, jak ta trajektorie bude vypadat v budoucnosti, jaké výhledy například jsou do roku 2050. Víme, že Eh, komise, eh, ty návrhy komise, ty eh, strategie komise jsou zastaralé, protože komise směřovala pouze k 80% snížení a tam to nestačilo na ty dva stupně. A proto by komise měla přijít s nějakou strategickou cestovní mapou do roku 2050, abychom věděli, jak tedy jaké plány jsou na rok 2030, 2040 a 2050. Potom ještě eh, ty offsety, to je otázka na komisi. Na přelomu září a října se bude konat zajímavé jednání v ICAO v Montrealu a tam budou důležitou úlohu hrát právě ty offsety. My jsme se všichni poučili během eh, CDM, eh, o tom, jak to s těmi offsety vypadá, ale nevím, zda i ICAO bude jak si již si určité problémy uvědomovat. Nevím, kdo tam bude za komisi, Nicméně chci se zeptat, jak v Montrealu, až se bude jednat na ICAO o offsetech, zajistíme, že ty offsety budou jaksi e, přijatelné a schůdné z hlediska environmentálního. Celá ta diskuse o offsetech se opět e, vrací na stůl a pro budoucnost bude skutečně velice důležité, co se dohodne v tom Montrealu. Komise prozatím e, nemá na Montreal nic připraveno. To by ovšem e, potom se nám mohlo těžce nevyplatit. Takže chci se zeptat, e, jak komise, respektive DG Climate chce v Montrealu postupovat. Děkuji. Pan Afronte, pan Leinen. Děkuji, pane předsedo. Vidím, že tady je to klíčové jádro výboru Envy. Tento týden ještě pracujeme velmi přesvědčeně a angažovaně bojujeme za ochranu klimatu. I když Bas Eichot nechce žádné nové cíle pro Marrakeš, tomu se velmi divím, on je zelený, ti jsou většinou velice ambiciozní a najednou říká, že v Marrakeši nic nového nebude že bychom pouze měli dohlížet na to, co vzešlo z Paříže, ale nyní žerty stranou. Myslím si, že máme usnesení, které jistě ještě bude doplněno pomocí pozměňovacích návrhů, které doplní základní přiblíže klimatické debaty na cestě ke COP22. Asi všichni opětovně zopakují, jak důležité je, aby ratifikovalo co možná nejvíce smluvních stran letos a také našich členských zemí tak, aby pařížská dohoda skutečně mohla vstoupit v platnost. Je tedy třeba ratifikovat letos. Je to takový urgentní úkol na rok 2016. A zároveň je třeba mít i tu dlouhodobou perspektivu až do roku 2050, což tady máme zmíněno v návrhu textu. Nyní budeme potřebovat od všech smluvních stran klimatické dohody, nápad, myšlenku, plán toho, jak tedy až do roku 2050 chtějí dospět k nízkouhlíkové ekonomice či ekonomice zcela bez uhlíku a také společnosti. A Evropská umise by měla zrevidovat svou cestovní mapu právě ve světle dohody z Paříže. V létě bude důležité, důležitý onen letní balíček, to, co udělí ostatní odvětvy, tedy budovy, transport, doprava a další. Samozřejmě doprava musí být klimaticky neutrální, na tom, o tom nepochybujeme. Ta technologie existuje. Jsou tady vozidla auta, která eh, jezdí skutečně bez emisí a to též platí v podstatě i pro budovy. Existuje, myslím, mnoho dobrých příkladů e, energeticky eh, nulově vlastně absolutně nenáročných budov, tedy který mají nulovou energetickou bilanci a další vývoj musí tím směrem, abychom mi dávali impulzy pro to, aby takovýchto energeticky neutrálních budov, eh, klimaticky neutrálních budov vzniklo co možná nejdříve, aby tedy ty nejvíce, aby ty nejnově budované eh, budovy byly klimaticky neutrální. A ukazuje se, že to nemusí být nutně dražší, pokud se zvolí vhodný design budovy a rozumná směs technologií. Já si nemyslím, že by ETS muselo přijít se zásadním příspěvkem. O ETS jsme hovořili již dlouho. Chci pouze dodat, že nestátní aktéři hrají zcela zásadní úlohu. V pařížské dohodě jsou také jmenováni a již nyní se projevuje, že skutečně ambiciozní jsou města a regiony a my jako parlament bychom měli velice podpořit eh, lokální a regionální orgány, aby se na ně nezapomínalo a aby byly účastní i při dalších vyjednáváních. Myslím si, že Evropská unie musí zůstat u té High Ambition Coalition, o té, u té koalice vysokých ambicí. To bylo v Paříži úspěšné a tato koalice musí zajistit to eh, ve spolupráci s malickým předsednictvím, že dojde k pokroku na celém světě v oblasti transformace energií, tedy v přechodu k energiím bez CO2, tedy zejména k obnovitelným energiím a také při tom, že je třeba zrealizovat veškerá ta přizpůsobovací opatření, která potřebujeme. To je tedy návrh našeho usnesení ke kopu 22 a já se velmi těším na vaše nápady, myšlenky a podněty a na pozměňovací návrhy. Předseda, děkuji, pan Lafonte. Grazie. Děkuji. Já bych chtěl říci, že eh, Potom, co jsme do Paříže šli eh, s cílem dosáhnout globální dohody, což se podařilo, a v Paříži jsme všichni věděli, že tím hlavním cílem je dospět eh, k něčemu přijatelnému a uspokojivému, protože víme, že v minulosti se to nevždy podařilo, například v Kodani tak eh, nyní v Marrakeši by bylo důležité, aby některé části té dohody byly lépe definovány a rozpracovány, protože u některých těch částí víme, že byly do pařížské dohody eh, dány, eh, což samozřejmě bylo správné, aby tam byly zařazeny, protože na to byl vyvíjen značný tlak, ale nejsou dostatečně rozpracovány. V té stávající verze, například v rezoluci úvodu 8, je, citujeme, Eh, v podstatě jako jakýsi seznám, například eh, ta problematika loss and damage, ale pokud jde o tento mechanismus, tak v podstatě nevíme, jak by to v praxi mělo fungovat šlo by tady o určité eh, typy eh, pojištění. Dále se tam eh, také hovoří o financování a tam také bude třeba podrobněji rozpracovat, jakým způsobem bude probíhat financování z toho příslušného fondu a podobně. Pokud tedy v Marrakeši chceme dospět k nějakému dalšímu pokroku, měli bychom se zaměřit na dopracování některých částí pařížské dohody. Dále v tom usnesení se například eh, hovoří o článku 4 pařížské dohody. Já jsem již několikrát říkal, že tam eh, zaznívá to slovo dekarbonizace, které mělo velice přesný eh, význam a namísto toho je tam teď eh, eh, spousta takových nejasných formulacích eh, o vyváženosti mezi dekarbonizací a dále se tam hovoří o odlesňování, snižování kvality lesů, ale nicméně důležité je, aby se tam tedy hovořilo o zachycování a ukládání uhlíku. A já jsem se potom také komisaře Kaněteho ptal, zda to CCS v evropském měřítku může přispět k určitým cílům. A komisař Kaněte mi řekl, že probíhají eh, demonstrační projekty, ale eh, v zásadě u nich nemáme eh, žádné podrobnější znalosti. Dále, úloha 20, eh, CCS v té strategii na rok 2030 eh, prakticky eh, není zmiňována. Do roku 2050 by CCS mohl mít významnou úlohu při dosahování klimatických cílů a za pomocí určitých výpočtů se dospělo k číslu 7 až 15 z toho celkového objemu snížení v roce 2050. Bylo by dobré, aby komise toto ještě dále vyjasnila, především jak konkrétně zde chce postupovat a zda se opírá o technologie, jejichž účinnost byla již prokázána, a nebo spíše o nějaké technologie, které by třeba mohly vést k nějakým negativním dopadům. Jinak nám eh, ta zpráva připadá velice Eh, úplná, eh, komplexní a víceméně odráží i eh, to, co jsme my sami chtěli připomenout. Potom je tam ta část, která se týká ETS. Tam my jako skupina budeme zastávat linii, kterou jsme zastávali vždy. Podle našeho názoru během 15 měsíc, let tento experiment s ETS nefungoval, takže bychom neměli hovořit ani o jeho změně, ani o jeho zkvalitnění, ale o jeho zrušení. Měli bychom se vydat jinou cestou. Také se zde eh, hovoří o dopravě, která zde tedy eh, není eh, přítomná ani vzdušná doprava, letecká doprava, ale chybí zde například i intenzivní zemědělství, velkofarmy. To si myslím, že by bylo také velice důležité sem zařadit a možná právě v Marrakeši by se o tomto tématu mohlo hovořit také. Děkuji. Grazie. Thank you very much. now miss... Děkuji vám, pan Parňo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Dovolte také mě několik slov k tomuto usnesení, které bychom si eh, přáli eh, připravit a schválit eh, jakožto přípravu na COP v Marrakeši Konference se bude konat 7. 18. listopadu 2016. Myslím si, že velice důležité je, aby v tom eh, usnesení eh, zaznělo vedle eh, potvrzení úspěšnosti pařížské dohody z 12, z 15. prosince 2015, ale že to také bylo schváleno v OSN a nyní je tedy třeba jít dál. Je třeba po tom rozhodujícím eh, setkání eh, v Paříži, eh, v Marrakeši, pokračovat v té nastoupené cestě? Já si myslím, že i výběr Marrakeše, respektive Maroka, respektive Afriky, jaksi zvolení tohoto města, že to bylo e, něčím symbolickým, protože to zosobňuje nejen boj proti klimatickým změnám, ale také celkovou změnu ekonomického paradigmatu. Já si myslím, že při příležitosti COP22 bude e, třeba pracovat na tom, aby rozvoj obnovitelných energií na africkém kontinentu se stal tou největší prioritou mezinárodní dohody která přijde v budoucnosti, jak si té další dohody. Myslím si, že eh, z pohledu ekonomického i sociálního toto bude jeden eh, z nejzásadnějších kroků, tedy umožnit eh, výrobu energie z obnovitelných zdrojů v budoucnosti. S panem Bodlotem vedeme takovou eh, nadac, energetickou nadaci pro Afriku a naším eh, cílem v rámci této nadace je rozvíjet eh, samozřejmě větrnou, sluneční energii v Africe, ale také vodní a využívání dřeva. Myslíme si, že je třeba přijít s jakýmsi Marshallovým plánem v oblasti energií pro Afriku. Takovým plánem, který by zajistil bezpečnost eh, kontinentu, potravinovou bezpečnost, tak by se zabýval otázkami migrace, otázkami boje proti terorismu, protože eh, to jsou věci, které již tedy eh, zacházejí nad rámec boje proti klimatickým změnám, ale vše je třeba to řešit eh, souběžně. Musíme neunavně eh, samozřejmě pracovat eh, i na boji proti terorismu. Pokud je o tu změnu paradigmatu a dohodu z Paříže, Myslíme si, že eh, jak si je třeba jejich závěry eh, rozvíjet i na kopu 22, především v souvislosti s Afrikou. Děkuji, paní Schreier Pěrik. Děkuji, pane předsedo. Několik poznámek z mé strany. Jedná se zde o dohodu k ochraně klimatu, také o cirkulární ekonomiku. Ale s ohledem na to, co právě řekl poslední řečník, energie z větru a ze slunce a používání dřeva, tady je důležité, aby bylo dobře zapojeno obyvatelstvo a obyvatelstvo se těmito tématy zabývá. A ovšem, velké nadnárodní koncenty, ty mají peníze a ty z toho by mohly mít užitek. Jeden příklad v Nizozemsku se velice zabýváme ochranou klimatu, také udržitelnými energiemi, ale v Nizozemsku se říká, že z EFSI se budou podporovat projekty pouze na 100 milionů, ale tak to přeci nebylo dohodnuto. My chceme, aby se podporovaly i menší projekty. Například nějaký... Zde pan Timmermans řekl, že se budou podporovat projekty od 30 milionů a to se týká nejenom Evropy, ale také Afriky. My nechceme, aby se podporovaly pouze velké koncerny. My chceme podpořit samotné obyvatelstvo, které s velkým nadšením se chopilo této věci. Předseda, děkuji. Pan Líze. Děkuji, já se omlouvám, že jsem se dostavil až nyní, neboť jsem byl na jiné schůzce a nečekal jsem, že budete dnes postupovat tak rychle. Stručně z hlediska EPP něco k dohodě respektive něco k návrhu usnesení a samozřejmě dohoda z Paříže je jakýsi startovací bod pro naše další diskuse a myslím si, že zejména bod dvě usnesení by měl být podtržen, tedy z toho bod dva návrh usnesení. Tady se ještě jednou velice chválí dohoda z Paříze, nejenom proto, že je důležitá pro životní prostředí a pro boj proti klimatickým změnám, ale také proto, že znamená velký pokrok pro multilaterální přístup. A skutečně je to i malý zázrak, to, co se podařilo tam v Paříži všem zúčastněným stranám, že země, který v pod, které částečně vedou proti sobě válku, byly schopny uzavřít mezinárodní dohodu. A veškeré, téměř veškeré země světa se nyní zavázaly. Ovšem víme také, že dohoda z Paříže nestačí. Nejsme u cíle, když ji nyní máme. Jsme ještě velmi vzdáleni našemu cíli. A podle mě je poněkud pochybné, že tady tolik lidí hovořilo o 1,5 stupně, stupně, protože po, když se podíváme přesně na závazky smluvních stran těch států, tak to ani nestačí proto, aby se dosáhlo cíle dvou stupňů. Proto si myslím, že toto musí být skutečná při, priorita pro naše příští roky, abychom se přiblížili cíli dvou stupňů. Jinak to bude nedůvěryhodné, když budeme stále hovořit o cíli 1,5 stupňů, ale ani ty skutečné závazky nebudou stačit ani pro ten cíl dvou stupňů. Tady je důležité jenom hovořit o závazcích Evropské unie, cíl dvou stupňů, toho můžeme dosáhnout pouze v případě, když nalezneme partnery, když i další země, jako například Čína, to není vyloučeno, tady bychom měli podporovat konstruktivní dialog, když tedy i takovéto země, jako například Čína, se zavážou jít ještě o krok dál, než jak eh, to bylo v Paříži pro frakci EPP je vždy důležité téma úniku uhlíku. Nechceme, aby nám odcházely podniky a my se pak vznikaly jinde na jiném místě než v Evropě. A proto potřebujeme level playing field. A to Paříž ještě nepřinesla. Proto potřebujeme i nadále předpisy, které se budou týkat úniku uhlíku. Já bych byl rád, kdybychom se dokázali shodnout na nějaké formulaci v textu. Viděl jsem návrh stanoviska ITRE k tomuto tématu a bylo by jistě dobré ve smyslu dobré spolupráce s výborem ITRE, abychom se docházeli dohodnout na několika bodech, které my přijmeme, přejmeme z jejich stanoviska do našeho textu usnesení. Pak byla vedena opětovně diskuse o cílích Evropské unie, jednak těch 40%, minimálně 40%, ale také ten cíl, který se týká obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. Byl bych rád, kdybychom se na tomto dohodli aby tady nevznikala opět ta situace, že máme v parlamentu většinu, která říká, že potřebujeme 40 energetické účinnosti závazně a menšinu, která to bude vidět jinak v souladu, ale ve světle současných diskusí, které probíhají, by bylo skutečně vhodné, kdybychom se jako parlament jako celek mohli dohodnout na formulaci, kterou parlament většinově podpoří. Bylo by krásné, kdybychom se na tom docházeli dohodnout, abychom pak nakonec nehlasovali, jak tomu již jednou bylo kontroverzně, protože pokud my jako parlament se dohodne, tak to samozřejmě bude mít mnohem větší šanci na to, aby to přijali a akceptovali další evropské instituce, komise a také členské státy samotné. To tedy z mé strany a těším se na spolupráci s ostatními frakcemi a věřím, že se nám podaří dospět k velmi dobrému textu usnesení. Děkuji. Děkuji. Teď eh, dostane slovo komise. A sice DG Klima. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. Děkuji vám moc za předání tohoto návrhu usnesení, což je obecný a dalekosáhlý dokument, který jde značně správným směrem. Chtěl bych říci několik obecných poznámek a potom zareaguji na vaše konkrétnější připomínky. Z pohledu komise začínáme eh, ratifikací a jsme zcela pro co nejrychlejší ratifikaci a vstup v platnost pařížské dohody dohody. Právě proto, jak víte, komise minulý měsíc předala návrh radě e, pak proběhnou procesy v radě. Některé členské státy už ratifikovaly, jiné ratifikují brzy a pokud jde o Evropský parlament, těšíme se na vyslovení vašeho souhlasu na podzim letošního roku. Během tohoto procesu eh, musíme mít na paměti, jaká je realita. Uvědomovat si, že ne všechny členské státy budou postupovat stejně rychle. Eh, nicméně velice si uvědomujeme, že naši globální partneři eh, tlačí o každou polovinu procenta, abychom zajistili naplnění těch 50, 55 procent. Je zapotřebí zdůrazňovat, jak, jaký je stav u implementace eh, INDC za Evropskou unii. Máme návrhy z loňského roku a komise před, předloží svůj návrh na rozhodnutí o sdílení úsilí a také rozhodnutí o eh, LULUCF 24. července. A zase eh, na podzim se přesuneme k energetické účinnosti budov a ke sdělení o dekarbonizaci dopravy. Jsme tedy na dobré cestě eh, k implementaci naší části celkových cílů. Eh, dále pan Eckhout eh, řekl, že není možné každý rok udělat velký krok. COP21 byl skvělý, COP22 a COP23 patrně nebudou až taková sláva. To je realita, kterou musíme mít na paměti, ale v roce 2018 eh, eh, to bude důležitý rok, protože to bude eh, šance na dialog. Vyjde zpráva o IPCC, která se bude zabývat cílem 1,5 stupně a tím, jak ho dosáhnout. V Marrakeši tedy očekáváme spíše rutinu. Rozhodně se bude pracovat na ambicích do roku 2020 a potom je to otázka HFC, eh, kterou se zabýváte ve svém usnesení. Eh, to je důležitý bod. Pak eh, nás tam čeká hodně práce s z GCAA, tedy globální agendou klimatických akcí, což je agenda z Limy a Paříže. A tím se dostávám k tomu, co říkal pan Leinen, tedy k zapojení měst a regionů a malých a středních podniků. Budou to tedy eh, velice široce pojaté akce a tady očekáváme, že Maročané budou na toto klást důraz. Eh, pak eh, se budou řešit finance na klimatické akce a i světový implementační mechanismus. Každopádně musíme pracovat na implementaci našich INDC, na globálním hodnotícím mechanismu a tak dále. Eh, pak se můžou na program dostat některé další body, eh, o kterých bychom měli vědět. A sice, pokud by měl přijít eh, brzký vstup v platnost, pak musíme mít na stole rozhodnutí, a tak, aby to nepředjímalo kroky těch těch eh, smluvních stran, které nebudou součástí těch 55%. Kromě toho také pracujeme na rozvojové agendě. Chystá se nový návrh evropského koncenzu, také eh, sdělení o eh, udržitelných cílech na podzim. NDC musí být průřezové téma, musí to být největší část jakékoliv rozvojové strategie dané země na základě pařížské dohody. Myslím si tedy, že naše práce tady v Bruselu na to bude mít dopad. Společně s akcemi eh, post Kotonu a s tím, jak tyto budou postupovat. Pokud jde o finance, Členské státy Evropské unie uh, úzce spolupracují s dalšími dárcovskými zemi na vývoji konkrétní cestovní mapy uh, pro Marrakeš ohledně toho, jak uh, v roce 2020 má být zmobilizováno 100 miliard dolarů. Kromě toho ta, také bude probíhat práce v rámci G20. Kromě toho několik kolegů se zmínilo o ICAO. Tak jako další i my očekáváme eh, stabilní výsledek. Selhání na valném zhromáždění na podzim nepřipadá vůbec v úvahu a je zapotřebí, aby se ICAO zavázalo naplňovat e, cíl e, tržního mechanismu e, stabilizace emisí v roce 2020 je nesmírně důležitá pro naši práci. A dále to se také týká pařížské dohody, protože ta volala také po stabilních a robustních účetních pravidlech pro jakékoliv mechanismy, které vzniknou. Konečně pokud jde o ambice Evropské unie, jak už bylo řečeno, Komise už má cestovní mapu z roku, pro rok 2015, přijatou v roce 2011 a od té doby se samozřejmě situace vyvinula a až se budeme k této cestovní mapě vracet, budeme to muset brát v potaz. Je ale důležité také zohledňovat práci IPCC ohledně jednoho a půl stupně e, předtím, než se budeme e, tímto tématem zabývat dále. A ještě několik slov závěrem. Samozřejmě delegace Evropského parlamentu bude velice vítána v Marrakeši a velice se těšíme na to, že tam budeme s vámi spolupracovat. Děkuji. Děkuji. E, připomínám na závěr našich diskuzí, že lhuta pro pozměňovací návrhy e, bude 15. července ve 12 hodin, 14. července, pardon. E, společná rozprava o pozměňovacích návrzích proběhne 1. září a hlasovat ve výboru Envy se bude 8. září a plenární hlasování proběhne na prvním říjnovém zasedání. Děkuji vám a můžeme přejít na další bod pořadu jednání, což je námitka týkající se glyfozátu a e, okamžitě dávám slovo zpravodajce paní Kilenen. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, diskuze do diskuze o námitce o glyfosátu bych chtěla přispět několika argumenty pro naši námitku. Všichni víme, že Evropský parlament eh, od, eh, hlasoval způsobem, který není eh, reflektován v návrhu komise. Komise usiluje o prodloužení autorizace tím, že odkládá rozhodnutí o rok a půl. Další autorizace bude možná na 15 let nebo na 9 let, tak jak požadoval původní návrh komise. Je zapotřebí eh, uvědomit si, eh, kolik restrikcí a omezení musel potlačit Evropský parlament, jako například eh, zákaz pro neprofesionální uživatele a zákaz pro veřejná místa v dalším eh, návrhu na implementaci je obsažen požadavek na minimální využívání v prostorách využívaných eh, širokou veřejností nebo eh, zranitelnými osobami. Za druhé, je tu obsahový problém týkající se karcinogennosti těchto produktů a jejich směsí. Tento problém ne, nebyl vyřešen eh, stanoviskem EKA, protože EKA nerozhoduje o směsích a ani nebere v potaz nové studie, eh, které nejsou eh, zahrnuty v EFSA. Na základě stávajících zpráv a veřejných konzultací a objasnění ze strany stakeholderů se EKA rozhoduje, Eh, dále snížení rizik týkajících se pesticidů a omezení využívání ve veřejných prostorách. To je specifický případ. A jak navrhuje náš ombudsman, mělo by to být závazné. Ne- kontrolování implementace eh, není v pořádku. Za čtvrté, z našeho názoru, podle našeho názoru Evropská komise jedná velice nedemokraticky. Vzhledem k tomu, že právě probíhá Brexit a eh, další velké problémy, nemůžeme se otáčet zády k demokracii. Po několika různých návrzích, které byly v Evropském parlamentu odhlasovány, e, několik stálých výborů neučinilo rozhodnutí a odvolací výbor potvrdil stejný výsledek. A Evropská komise se přesto rozhoduje sama za sebe. Pokud by komise chtěla jednat demokraticky, pak by měla vyslyšet hlasy občanů kteří podepisují petice a posílají dopisy svým ministrům. Základní evropská smlouva eh, stanovuje princip předběžné opatrnosti, který tady ale neplatí. Přestože existují důvody k obavám a my jsme požádali o stanovisko EK a do té doby bychom měli minimálně omezit eh, využívání těchto látek. po roce a půl budeme znovu diskutovat o glyfozátech vzhledem k tomu, že stanovisko EKA patrně neodstraní důvody k obavám. Proto touto námitkou alespoň vysíláme silný signál Evropské komisi eh, do budoucna ohledně toho, jak má komise eh, jednat a sice na základě předběžné opatrnosti, na základě zveřejněných studií a se zřetelem na eh, zdraví občanů kteří jsou momentálně kontaminováni prostřednictvím jídla, aniž by to věděli a prostřednictvím svého životního prostředí. Nechceme obnovit schválení glyfozátů, dokud e, nebude dokázáno e, nadevší pochybnost, že jsou bezpečné. Já vím, že někdo se zeptá, jak bude pokračovat zemědělství, pokud e, projde tento zákaz. Pokud potřebujeme tyto chemikálie, eh, musíme podporovat, aby byly vytvořeny další, bezpečnější chemikálie. Nikdy nenastane žádná změna, pokud budeme jenom přihlížet a čekat. Tady opravdu hrajeme ruskou ruletu s lidským zdravím a životním prostředím, což není dobré. A právě proto jsme podali tuto námitku a doufáme, že ji podpoříte. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pan Líze. Já, vielen Dank. Děkuji, Giovanni. Pokusím se věcně zareagovat na téma, ale musím říct, že již nyní jsem poněkud emocionálně naladěn, nebo to, co právě řekla paní Kilenen, z mého pohledu vůbec není možné, to prostě nejde. Za prvé, Neměli bychom reagovat na britské referendum tak, jak to mnozí bohužel zejména na levé straně našeho parlamentu učinili v posledních týdnech, které podle hesla pokud eh, nemůžeme zrealizovat naši agendu, no tak se nemůžeme divit, že lidé jsou proti Evropě. To bohužel slyšíme až příliš často a myslím si, že pravda je poněkud eh, složitější. Měl jsem velké potěšení eh, hovořit s kolegou, velmi váženým kolegou, který mě po poslední rozpravě o glyfosátech řekl, že sice hlasov, že se vyslovil proti, ale pro diskuzi ve, ve Velké Británii by bylo možná lepší, kdyby prošla vá, prošel váš postoj, postoj EPP, neboť britští zemědělci jistě nebudou hlasovat pro EU, když jim nyní krátkodobě takto zakážeme glyfosát. Jeden příklad proto, že ta diskuze by měla být, ani, že je poněkud komplikovanější. Paní Kilone, není možné říci, my zastupujeme lidé, občany a demokracii a komise je nedemokratická. Pokud to správně chápu, tak v Dubnu jsme v Evropském parlamentu a my jsme, myslím, de- máme demokratickou legitimaci. Chcete nám to upřít? Já myslím, že ne, doufám, že ne. Velkou většinou jsme se vyslavili pro omezené povolání glyfosátů při dodržení jistých podmínek. Vy jste hlasovali proti. Vy jste tedy tehdy prohráli při tom hlasování, při demokratickém hlasování. A vy nyní vlastně obvinujete komisi a samozřejmě v detailně si to můžeme ještě prodiskutovat. Můžeme, ano, si to prodiskutovat a říci si na tom, či ono místě by bývala komise mohla lépe přijmout požadavek parlamentu. Komise navrhla kratší lůtu než my v parlamentu, my jsme navrhli sedm let a komise 18 měsíců, takže je vlastně přísnější než my. A celou řadu podmínek, na kterých my jsme se dohodli, skutečně při, přejela, právě převzala je tedy tyto podmínky z usnesení, z našeho usnesení. Nyní tedy říkat, že komise je nedemokratická a nadávat na ní, to je přesně ten typ politiky, které, která nás při vádí do problému. To je politika Camerona, Jeremy Corbyna, neustále kritizování komisa institucí, to, že neustále říkají, my mnohem lépe víme, co si evropští občané přejí. Vy jste tehdy v Dubnu prohráli při hlasování, vy jste hlasovali proti většině parlamentu a většina parlamentu je toho názoru, že chceme, aby glyfosáty byly při dodržení z těch podmínek i nadále v omezeně povoleny a proto existují dobré důvody. Pokud bychom my toto přijali zítra a pak na plénu, tak by to znamenalo, že nebudeme mít vůbec žádné další možné povolení glyfosátu. Vznikne z toho problém pro evropské zemědělství, které již tak čelí problémům i bez toho zákazu. A pro ekologii a pro lidské zdraví, pravděpodobně eh, tedy ekologie lidskému zdraví prokážeme medvědí službu, neboť místo glyfosátů se potom budou používat látky, které jsou ještě méně proskoumané. Možná se budou vytvářet nějaké kombinace, které budou ještě více problematické pro ekologie, a lidské zdraví než glyfosáty. Tedy je třeba zvažovat alternativy, posílit výzkum, je třeba hovořit o omezeních velice rád. Velmi rád si to s vám det- detailně provedu. Ale na té bázi, na tom základě, jak se o to nyní právě takto snažíte, to není seriózní přístup a nepřispěje to k tomu, abychom ty komplikované věci, které tady musíme řešit, občané lépe chápali. My tady prostě rozhodujeme někdy o komplikovaných věcech. Chápeme, že tady je problém s glyfosátem a komise to nás původně skutečně viděla příliš velkoryse. Ten její návrh byl nepřijatelný, proto je dobré, že máme usnesení, který přiměl komisi, aby se pohnula správným směrem. Ale Neměli bychom tady nyní jak si kritizovat komisi, to nám nepomůže a nepomůže nám to vyřešit ty problémy, které nyní máme po Brexitu, to, aby lidé chápali, co tady vlastně děláme a jakým směrem chceme vlastně Evropu pohnout vpřed. Děkuji. Děkuji, pan Parňo. Pane předsedo, vážení kolegové, já si myslím, že v této debatě je v první řadě důležité připomenout celý ten postup. My jsme vlastně to, do toho vstoupili 24. června, kdy chyběla kvalifikovaná většina v hlasování mezi členskými státy. Mezi členskými státy. A komise musela poté, a zde souhlasím s tím, co říkal pan Líze, komise musela sama rozhodnout eh, o prodloužení na 18 měsíců, eh, tedy té možnosti používat glyfozát, až do 31. prosince 2017 a do té doby má tedy příslušná agentura pro eh, chemikálie čas se k tomu vyjádřit. Bylo tedy učiněno toto formální rozhodnutí. A myslím si, že ta námitka, kterou dnes předkládá GUE, je tímto zastaralá. Debata ve výboru by nám měla umožnit eh, přihlédnout k výsledkům těch intenzivních debat mezi komisí, členskými státy a parlamentem. Jde o dočasné prodloužení, to nesmí ani občanská společnost, ani nevládní organizace, ani Evropský parlament eh, brát jako neúspěch. Sice jsme eh, nedocílili eh, úplného zákazu glyfozátu, tak jak si to většina našeho výboru přála, ale eh, zahájili jsme velice rezolutní jednání, které nám umožnilo neprodlužovat používání glyfozátu na těch 15 let ale pouze na 18 měsíců za určitých specifických podmínek. Parlamentní demokracie, kterou jsme si všichni eh, přáli zde mít, eh, si myslím, funguje. A také si myslím, že některé členské státy si na základě těch diskusí něco důležitého uvědomili. Já bych si samozřejmě přál, aby některé členské státy které eh, se bohužel při hlasování zdrželi, aby se eh, zcela jasně vyjádřili. Například šlo o Německo, Itálii, Portugalsko, Lucembursko a další země. A ty v podstatě eh, jak si dali ruce pryč od té zodpovědnosti a komise poté musela rozhodnout sama celý ten evropský eh, rozhodovací eh, proces eh, se tím stál jakýmsi divadlem v tomto případě. Nicméně ten proces ještě není ukončen, nyní tedy Evropská chemická agentura do 31. prosince 2017 přijde se svým hodnocením nebezpečnosti glyfozátu pro zdraví a pro Evropskou unii by toto mělo být příležitostí, jak dokázat, že je schopná eh, čelit eh, ekonomickým eh, a politickým tlakům společnosti Monsanto, protože to samozřejmě musíme mít vždy na paměti. Myslím si, že zásada předběžné opatrnosti by zde měla platit. V každém případě vždy, protože takovou tu, Evropu, Evropu chceme. Myslíme si, že by to měla být Evropa, která bude občany chránit, která ale zároveň umožní dosáhnout určité rovnováhy mezi hospodářským a zemědělským rozvojem, udržitelným zemědělstvím a ochranou zdraví Evropanů. Chci tedy říci, že naše práce ještě zdaleka neskončila. Ještě dále budeme i v tomto výboru vést diskusy ke konci roku 2017. Děkuji. Thank you. Děkuji. Paní Kierling. Thank you. Well, I'm interested if this is... Děkuji. Já jsem zvědavá, jestli to skončí v roce 2017. Je to nějaká záruka, že po roce 2017 budeme moci o glyfosátu již přestat mluvit? Za to bych byla vděčná. Já jsem zde poslouchala, co zde všichni říkali a jeví se mi jako naprosto jasné, že nyní zde je cesta ku předu a přestože mezi námi existují velké rozdíly, Eh, tak na plenárním eh, zasedání jsme eh, jaksi v Dubnu nějakým způsobem něco odhlasovali. Samozřejmě, že jsou s ní spojeny i širší politické otázky. Ale pokud zde všichni zmiňují Brexit, tak já bych chtěla říci, že mnoho britských farmářů mě v těch dvou týdnech před hlasováním řekli, že nejprve chtěli Evropskou unii podpořit, potom se rozhodli pro hlasování pro výstup a právě z důvodu, eh, jakým eh, Evropská komise, členské státy a parlament rozhodují o glyfosátu, protože oni mi říkali, že vůbec nemají ponětí o tom, jak to hlasování probíhá, je to celé velice nejasné eh, a oni mi vlastně říkali, že se obávají, že ti lidé, kteří zde v Evropské unii rozhodují, vlastně vůbec rozhodují o nich, ale vlastně vůbec nevědí, o čem rozhodují. Takže Brexit zde hraje jistou úlohu, ale ne takovou, jak si možná někteří myslí, že hrají. Dále bych chtěla říci, že mě stále více e, znepokojuje právo tohoto výboru na dohled, jestli zneužívání toho práva. My samozřejmě máme e, právo na přeskum celé řady věcí, ale pokud e, někteří naši členové v každém komitologickém jednání budou neustále ten svůj eh, cíl, o který jim jde prosazovat, eh, tak eh, ztratíme u občanů důvěru. Kvůli těm neustále, neustále podávaným a opakovaným námitkám nám lidé možná přestanou důvěřovat. A poté může eh, dojít k nějaké skutečně závažné situaci, ale nikdo nás už nebude eh, poslouchat, protože jak si již nebudeme důvěryhodní. Takže eh, prosím, je samozřejmě jasné, že je důležité, že je zde platforma pro eh, zmiňování toho tématu, ale nesmí se to zneužívat. A pokud to členové budou i nadále zneužívat, tak bychom se asi měli podívat na jednací řád a zajistit, aby se to již nedělo. Protože nyní eh, o tom to budeme eh, hlasovat, budeme o tom hlasovat v parlamentu. A budeme tedy mít k dispozici určitou eh, zprávu, na jejím základě můžeme rozhodovat. A to myslím, že by mělo stačit. Very much, Mr. Děkuji, pan Huitema. Yes, thank you very much, uh, chair. Děkuji, pane předsedo. Eh, na toto téma, k této námitce mohu hovořit velice jasně. Naše frakce námitku rozhodně nepodpoří. Eh, jsme zejména pro eh, přístup založený na vědě. A osobně mě poněkud zaráží, že my politikové, jako bychom snad nevěřili vědeckým orgánům, kterým jsme dali mandát. Na, člensk, na úrovni členských států už jim nevěříme a teď už nevěříme i EFSA na evropské úrovni. Eh, já, já vám dám eh, drobný příklad. Kdo z kolegů, včetně mě, zná chemický vzorec glyfozátu například? Nikdo. Eh, tak proč se neřídit vědeckým stanoviskem, které říká, že to není bezpečné? Já si myslím, že bychom to měli přenechat objektivním vědeckým orgánům, které hovoří poměrně jasně teď zase prodlužujeme schválení glyfosátu o rok a půl e, na základě EKA, což nebylo původně jejich úkolem, nicméně dali jsme jim mandát vyhodnotit, jestli, to, jestli je to bezpečné nebo ne. Tak počkejme si na verdikt, e, a, a, ať už bude jakýkoliv. Já myslím, že podávat teď námitku je směšné. Thank you very much, Mr. Eichhout. Děkuji, pan Eichhout. Děkuji, pane předsedo. E, nejprve souhlasím s kolegou Hojtemou, že samozřejmě e, jsou různé vědecké orgány, které mají různé názory na e, EFSA a pokud EFSA e, tomu říká facebooková věda, tak to nepomáhá důvěryhodnosti EFSA jako takové. Takže možná v naší komunikaci bychom měli jasně říkat, že probíhá vědecká debata a existují závažné důvody se domnívat, že že glyfozát je karcinogenní, což říká vědecký orgán WHO. Takže pokud bychom se měli rozhodovat na základě vědy, musíme poslouchat všechny vědce a nejenom ty, které chcete slyšet, což se občas stává mým liberálním kolegům. Nicméně eh, proč ne? Eh, oni na to mají samozřejmě své názory. Nicméně Musím říci, že doufám, že z tohoto se komise poučí. Na začátku letošního roku, když jste zkrátka zavrhli celou debatu ve vědecké komunitě, i v naší společnosti o glyfozátech a navrhli jste prodloužení o 15 let, jako by nic, jako by se nic nedělo. Tak tenhle přístup komise, tahle arogance komise byla právem potrestána, což je, myslím si, dobrá věc. A tady v tom bych chtěl souhlasit s kolegy, že od té chvíle my, parlament, jsme přijali stanovisko v Dubnu, které se nám nelíbilo, nicméně byla to pozice, ve které parlament sehrál svou roli. A na e, tomto základě debata pokračovala. E, možná ještě Petrovi bych chtěl říci, že poměrně, poměrně správně se rozohnil, od hodně lidí, proto, pro hodně lidí je toto téma emocionální, nicméně jednu věc. E, podívejme se na úroveň členských států. Na evropské úrovni nemáme ten luxus, že bychom se mohli jaksi zdržet hlasování. Členské státy eh, mají tento luxus, takže pokud si velmi kritický, tak buď také kritický k Berlínu protože tam mají ten luxus, že se mohou zdržet. To my tady v Bruselu nemáme. A je velice snadné schovávat se za Brusel a mít, doma si umít ruce e, a zdržet se hlasování. Takže pokud chceme kritizovat, myslím si, že můžeme kritizovat úplně každého. Zejména ty členské státy, e, které si myjí ruce a pak se schovají za Brusel. E, ale zpátky ke komisi. Máme tady toto technické prodloužení. Co je ale naprosto nejasné, je, eh, co se stane s tím druhým eh, prováděcím aktem, kde navrhujete určitá omezení, ale potom, jak jsem slyšel, ta komise řekla, ona jsou to jenom doporučení. Tak co to teda je? Je to naprosto nejasné. Já ale doufám, že ta omezení, eh, která předkládáte, jsou seriózní a závazná pro členské státy. Že to není jenom další hezký papír, o kterém můžeme diskutovat, ale nikdo se jím nebude řídit u toho prodloužení hovoříte jasně, ale u těch omezení, která navrhujete, ne. A tady si myslím, že také občané si zaslouží být informováni o tom, co to znamená. Tady už není potřeba dalších nejasností. A konečně, co se stane s touto námitkou? Já si myslím, že je to poměrně taková laciná politická hra, protože my už jsme odvedli svoji práci v Dubnu většina tohoto parlamentu nebyla na straně zelených. My samozřejmě také nejsme šťastní, budeme pracovat ale dále. Teď komise učinila prohlášení o technickém prodloužení. E, ta vědecká otázka se nevyřeší za rok a půl. Takže z pohledu principu předměžné opatrnosti doufám, že komise se rozhodne teď Eh, je zapotřebí jistota a jasnost ohledně toho, co se myslí těmi omezeními. A u toho ostatního, tak to, že GUE podává námitku, to je hezká politika, ale zelení se k tomu nepřipojí. Thank you very much. Děkuji. Pan Pot. Um, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Eh, jenom pár poznámek. Nejprve omlouvám se, že jsem na tuto zajímavou diskuzi přišel pozdě. Chtěl bych říci, že pokud existují v tomto parlamentu legitimní nástroje, tak považuji za velice znepokojivé, pokud zástupce jakéhokoliv členského státu říká, že se to dá zneužít. Existuje-li legitimní nástroj, pak nemůže být nikdy zneužit, může být pouze použit. To za prvé. Za druhé, naprosto souhlasím s Basem a s jeho argumentací. A sice, že tato námitka je kontraproduktivní. My jsme odvedli svou práci a odvezli jsme ji dobře. Ten výsledek, kterého jsme dosáhli v Dubnu, je, myslím, velice jasný a postavila se za něj obrovská většina tohoto parlamentu. Takže nepotřebujeme žádná nová prohlášení, nepotřebujeme novou námitku a také ji nepodpoříme, tak jako zelení. A poslední poznámka. Eh, musíme eh, pokračovat, protože chtěl bych říci velice jasně, že eh, zájmem frakce SD je zákaz této chemikálie. Domníváme se, že existují vědecké důkazy ohledně této problematiky. A poslední, co jsem chtěl říci, je, že Váže, pane vážený kolego, kdo rozhodne o tom, která věda je ta pravá? Bude to průmysl, bude to zemědělství, bude to komise? Kdo rozhodne, která věda je ta správná? Která věda je ta, která se nám líbí? Kdo rozhodne o tom, co je to ta takzvaná správná věda? To já nesnáším tento termín, sám jsem byl v minulosti vědec. Toto je těžké. Jasné ale je, kdo má odpovědnost. V konečném důsledku máme odpovědnost my, takže si musí dávat, dávat veliký pozor, když budeme soudit, která věda je správná a která ne. To jsem pouze chtěl říci. A jinak ano, nepodpoříme tuto námitku. Mr. Balco. Pan Balco. Elnök úr, köszönöm a szót. Csak azt készített hozzászólásra, hogy szerint... Já jsem se přihlásil o slovo, abych řekl, že je velice důležité jasně říci, jakou úlohu eh, v tom prodloužení o roka půl hraje Evropský parlament. Máme zde totiž celou řadu velice zvláštních výkladů. Komise to chtěla maximálně prodloužit o 15 let. A parlament ve své námitce říká, že je třeba tento návrh stahnout a předložit návrh jiný. Tak vlastně začala ta otázka pozměňovacích návrhů. Liberálové navrhovali 6 let, EPP 7 let. Já osobně jsem byl pro, protože zde existují určitá zdravotní rizika. A řekněme, že těch 18 eh, měsíců je i z tohoto důvodu dobrým řešením. Už se ale nehovoří o těch sedmi letech, které schválila většina. V radě členské státy přijali určitá rozhodnutí a nyní se říká, že parlament eh, schválil těch sedm let. Proč to tedy máme těch 18 měsíců? Rada a e, parlament tedy přijali určité e, rozhodnutí a máme zde těch 18 e, měsíců, ale nepovažujeme to za svou zásluhu. Děkuji mnohokrát. Mnohé z argumentů, které jsou pro mě důležité, tady nadnesli eh, kolegové, takže já nebudu opakovat. Chci pouze zdůraznit, že velkou většinou, pan Líze to velice dobře obšírně vysvětlit, jsme se v Dubnu v parlamentu vyslavili proto, jak bude vypadat ten další postup ohledně glyfosátů. V Němčině existuje přísloví, které říká, že člověk prostě se odhodlá, udělá, co má. A já mám tady pocit, že GUE nám tady přesně jak si nastavuje nějaký kámen do cesty a očekává, že my ho přeskočíme a jenom pouze proto, že z toho chtějí mít nějakou výhodu pro sebe, chtějí se představovat jako, že oni jsou ti lepší. Já nevím, jak se zachová rada. Má Vlastně Německo se tehdy při hlasování také zdržela. Zdržení se něčeho jistě není postoj v politice. Já bych si sama bývala přála jasný postoj ze strany Německa. A myslím si, že 18 měsíců jsou dobrý, eh, dobrý přístup z toho pohledu, že EFSA získá časový prostor pro to, aby to mohla celé zhodnotit. Proto si myslím, že bych ráda vyslovila takovou politickou prosbu směrem ke GUE. Pokud nyní říkáte, že hlasování, které proběhne v parlamentu o vašem usnesení, až to zítřejší hlasování, pokud to chcete instrumentalizovat a říci, že Toto je tedy parlament, podívejte se, parlament chce i nadále používat glyfosát, jenom my máme správný postoj, jenom my jsme pochopili, jak je to nebezpečné, tak já vás tady varuji. To by nebylo ano vůči glyfosátu, ale ne vůči pokusu. Tu dohodnuté, to dohodnuté usnesení z Dubna, jak, nějakým způsobem ještě jak si jít s něčím, co bude ještě nad to, ale my v tomto případě to absolutně nepodpoříme. Děkuji, pan Hojsling. Děkuji. Já si myslím, že je velice dobré, že tady vedeme věcnou debatu o této věci, že se ne, nejsme unášeni emocemi, neboť skutečně je důležité, abychom si to probrali. Parlament tehdy to také o tom hovoří, že chceme, aby se zvážily věcné argumenty. A parlament, tam, kde jsme se zdrželi, i my se můžeme zdržet, řekl, že používání glyfosátu musí být výjimkou, nesmí to být pravidlem a že ta výjimka pak musí být odůvodněna. A já si myslím, že i v zemědělství možná ty lidé začnou jinak smýšlet. 40% plochy v Německu, tam se používá pravidelně glyfosát. A to ani není v zájmu zemědělců. Podívejme se, jak to vypadá v USA. Ty mají velký problém s rezistencemi, které pak přijdou i k nám do Německa. Takže je ve vlastním zájmu zemědělců samotných, aby velmi silně omezili používání glyfosátu a skutečně používali jen v těch naprosto nezbytných výjimkách. A jeden argument tady přichází při našich diskuzích vždy velmi zkrátka. Ano, je tady nebezpečí rakoviny, to je třeba brát naprosto vážně a echa nám jistě do toho vnese více jasnosti. Ale jeden argument podle mě se skutečně příliš málo zohledňuje a totiž, že používání na velkých plochách sebou přináší velké problémy eh, v oblasti ztráty biodiverzity. A my máme společný cíl, totiž, že chceme omezit ztrátu biodiverzity, respektive ji zastavit do roku 2020. A když budeme i nadále používat glyfozáty, tak se nám toho síle prostě nepodaří dosáhnout, protože takováto látka ničí všechno, tam umírá všechno a biodiverzita tím trpí. Tedy i v zámu biodiverzity musíme jinak přistoupit k používání této látky. Já sám jsem biologický zemědělec, vždy říkám, samozřejmě tady jsou normální alternativy pěstování věcí na poli, takže pane Líze, není to pravda, že se i hned hned po zakázání glyfosátu začne používat jiná ještě horší látka. V dobrém zemědělství existuje mnoho alternativ. Proč tedy používáme glyfosáty? Proč jsme vůbec v tomto stavu? Za prvé, protože je to velice levné, dále to šetři, vlastně přináší úspory z pracovní síle v zemědělství, protože je prostě mnohem jednodušší něco postříkat, než vytrhávat plevel. To je jasné. Ale je vše o tom diskutovat i nadále. To si myslím, je, je třeba, abychom tu diskusi vedli dál. A jedna věc se mi také nelíbí, že v členských státech se pak říkalo, že my se nedokážeme dohodnout. Takže ať si to rozhodne komise, že to černého Petra přesuneme na komisi, to přeci nemůže být politické řešení. Není možné, aby se to takto přenášelo na Brusel, aby pak vždy mohli členské státy říct, aha, Brusel za to může, my si myjeme ruce, my za nic nemůžeme. Na tomto se, myslím, shodneme všichni, ale býval bych byl rád, kdyby se komise eh, jak si vrátila k tomu, co členské státy neřekly, ale co my jsme řekli jako parlament, že je třeba, aby existovala omezení. E, veškerá ta omezení jsou spíše dobrovolné povahy momentálně. Například to, že glyfosáty používají lidé, kteří nemají vůbec e, odpovídající kvalifikaci lidé, drobní pěstitele, to vůbec nemáme v usnesení a je to škoda, protože je to vše naprosto nezávazné, což není správné. Já si myslím, že když tady komise chce vydat to předběžné povolení, tak by tam měly být jisté podmínky, jisté omezení, které jdou s tím. A Není možné, abychom tady za dva roky opět začínali s tím též, aby za dva roky nám komise opět navrhla 15 let bez omezení, neboť to by skutečně bylo velmi špatný přístup a nebylo by to ku prospěchu životního prostředí, řekli. Děkuji, paní Rýs. Pardon, merci, monsieur le président. Děkuji. Pane předsedo, já jsem se nechtěla hlásit původně, ale přece jen velice stručně dvě stručné poznámky. Žil Parňo řekl, že jde o parlamentní vítězství evropské demokracie. Já nechci umenčovat eh, naši úlohu, která byla samozřejmě důležitá, zásadní, ale nechtěla bych hovořit o vítězství, protože jsme někde uprostřed té cesty. Věci ještě nejsou rozhodnuty, možná jsou rozhodnuty méně než v minulosti. A v zásadě zde eh, zvítězilo eh, veřejné mínění pokud, bychom od, pokud jsme od těch 15 eh, let a vlastně Biankošeku eh, přešli na rok a půl, navíc za určitých eh, kontrol a podmínek, tak je to především proto, že naši občané vyšli do ulic a vyvíjeli tlak na členské státy a členské státy tedy v odvolacím řízení vlastně apelovaly na komisi, aby přijala toto rozhodnutí a Samozřejmě, že jsme k tomu přispěli i my v Dubnu naším hlasováním, ale máme na tom podíl jaksi eh, obě instituce. Eh, myslím si, že pokud jde o vědu, tak samozřejmě víme, že eh, ne všechny závěry jsou jaksi konečné a že to jaksi Eh, to rozhodnutí je blokováno, ale eh, zde to, co je eh, důležité, jsou možné alternativy. O těch alternativách bychom měli mluvit. My samozřejmě nemůže, neznáme chemický vzorec glyfosátu, neznáme všechny ty chemické vědecké zákonitosti, ale, zákonitosti, ale naší úlohou je vědce poslouchat. Někteří nám eh, říkají, že alternativy existují jak v evropském zemědělství, tak pro soukromé eh, používání. Je zde například eh, rotace plodin, vypalování a tak dále. A potom jsou zde další názory, které říkají, že toto že tato eh, látka sice eh, může být jaksi problémová, ale eh, je jednoduchá na používání, není příliš nákladná. A já jsem dnes ráno ještě četla určité zprávy, výsledky výzkumu v Argentině, kde lékaři jsou znepokojeni a já si myslím, že abychom eh, možná už ukončili tuto neustále se opakující debatu, tak bychom třeba spolu s výborem pro zemědělství Oni jsou tedy eh, jak stejně eh, rozdělení jako my, ale zorganizujme slyšení, hearing, a ten eh, hearing by se měl eh, týkat alternativ, protože prostě jestli tady nějaká alternativa, která je méně toxická nebo vůbec toxická, existuje, pokud je to alternativa, která by mohla být schůdně používána v zemědělství, tak eh, o tom bychom měli hovořit. Prostě ta debata by se měla ubrat trošku jiným směrem. Thank you very much, Mr. Florence. Děkuji, pan Florence. Děkuji naše rozhodnutí, rozhodnutí parlamentu v kontextu celkové debaty podle mne nebylo vůbec až tak špatné. Ano, můžeme se tady hádat o detailech, ale byl jsem potěšen tím, že vlastně my nutíme chemický průmysl, aby hledal alternativy a to je dobré, neboť no, já tady nesouhlasím s kolegou Hoislinkem, není to vůbec pravda. Není pravda, že existuje nějaká alternativa náhrada pro glyfosáty. Prostě to není pravda. Nebude schopen nám to docházet. Když říká, že musíme opět tady s pluhem pracovat, Kolego, ano, my tak, taky už tři tisíce let pracujeme s pluhem a s tímto věci, ale jsou tady speciální kultury, například školky pro, eh, pro eh, stromy a tady prostě potřebujete mezi těmi řadami stromů takovou, takový, takovou uličku pro ty glyfosáty. Takže ono to není tak jedno, jednoduché a nelze to je tak jednoduše nahradit. Ano, je možné tady vyrobit nějaké vysoce toxické směsi, které budou vysoce nebezpečné a 20krát dražší než glyfosáty, nebezpečné i pro uživatele samotné. Takže já bych byl rád, kdybychom skutečně i nadále nutili průmysl, aby tedy hledal alternativy. A co se míní pana kolegyně předkladatelko stane? Skutečně já vás zvu, navštivte mne na mém um, statku, není to daleko, asi 200 kilometrů odtud. Vůbec si nedokážete představit, jak veškeré ty škodlivé rostliny, ten plever mi tam roste na jaře, jak rychle, když pan Hoisling říká, že je možné se k tomu stavět jinak, prostě to vytrhávat nebo tak. Ano, to si můžete udělat na zahrádce, ale ne v zemědělském podniku. Samozřejmě, že je třeba, že takovéto velkoplošné používání glyfosátu, jak se to dělá na severu naší republiky, to je třeba naprosto bez výjimky zakázat. To je takové to vysokopočné stříkání ještě před sklizní, to nepotřebujeme, to můžeme zakázat. Tedy ta omezení, na kterých jsme se tehdy dohodli, ta jsou dobrá a komise by jim skutečně měla brát vážně a zrealizovat je. Ale kolegové, pokud dovolíte 18 měsíců, ty jsou, ten čas uběhne velice brzo, takže to v podstatě nikomu nepomůže. Já si myslím, že zamítnutí je správné. Já bych si býval přát delší lhůtu. Ano, ale je třeba samozřejmě mít nějaký cíl, Musí to být omezené to používání časově, ale pak je vhodné, abychom našim zemědělcům nabídli nějaký jiný produkt, který se také nedostává do půdy, který půdou není vstřebáván. Musíme jim nabídnout alternativu. Já jsem přesvědčen o tom, že v běžném zemědělství se používá mnoho ještě více nebezpečných látek než glyfosát. Ano, glyfosát není bezproblémový, to akceptuji, ale v zemědělství, a kolego Hojslinkovi to víte velice dobře, se používají mnohem nebezpečnější látky, Tak nebezpečné, že když já nechám své zaměstnance, aby to aplikovali, tak skutečně mám o nich velké obavy o ně. Takže já bych šel skutečně tou cestou, aby se vytvářely nové produkty, lepší produkty. Musíme tedy dát k tomu dostatek prostoru a je vhodné, aby komise lépe kontrolovala zejména ty produkty, které se dostávají přímo do plodin. Děkuji a ještě jednou panu téma. Děkuji, pane předsedo, že jste mi dal znovu slovo. Já si myslím, že to je velice zajímavá debata a dobrá debata Eh, já si myslím, že eh, tuto otázku už jsme řešili, eh, která věda je ta správná. Máme EFSA a objektivní studie a samozřejmě vždycky se najdou studie, které tvrdí opak a které vyslovují obavy. Já, ne, ne, nechte mě domluvit, prosím. To je to je to celé. Podívejme se na bezpečnost potravin například. Máme 10 studií a 20 názorů. E, proto e, musíme pověřit objektivní orgány, aby to proskoumali. To nemůže probíhat politicky. Ano, e, VHO má studii o tom, že je to možná karcinogenní. To se ale zjišťovalo u zvířat a pouze v udávek jednoho gramu na kilogram živé váhy. Já nevím, jestli když vezmete kuchyňskou lží, lžíci, eh, tak eh, když vezmete kuchyňskou sůl a sníte jednu lžíci, tak vás to taky zabije. Takže musíte to brát všechno ve správné perspektivě a ve správných dávkách. Eh, EFSA to prověřila a došla k závěru, že je to bezpečné a že můžeme autorizaci prodloužit. Co se ale děje teď? Pokud na mě útočíte kvůli, kvůli tomu, že si vybírám, tak to tež se děje i jinde, například v německém parlamentu důraz se klade na studii VHO, eh, pokud eh, pak z toho vzniká strach, lidé se bojí, politikové se bojí, eh, bojí se rozhodnout, podívejte se, co se děje v radě, zdržují se. Podle mě je velice jednoduché vytvořit nějakou takovou mlhu kolem těch studií. Proč zkrátka nevěřit vědeckým orgánům, které jsme vytvořili? A pokud jde o ty alternativy, tak to je úplně jiná diskuze, kterou bychom rozhodně vést měli. Eh, eh, integrované přístupy, eh, potírání škůdců, ochranné prostředky, můžeme eh, se zabývat eh, inovacemi, eh, o tom byla celá moje zpráva, ale než zakážeme glyfozát, měli bychom také brát v úvahu negativní dopad, který by měla nepřítomnost glyfozátu, jeho nedostupnost protože Tady je tak trošku eh, efekt spojených nádob. Mě by zajímalo, jaké bude mít účinky, pokud nebudeme za některých okolností už moci používat glyfozáty. Například v Nizozemí máme plochou zemi, nicméně eh, určité eh, pahorky tam jsou, kde se nedá orat kvůli erozi a tam je potřeba mít nějaký herbicid. Jestli glyfozát nebo něco jiného, to nevím, ale prosím, berme to komplexně. E, má to vliv na kvalitu půdy, má to vliv na erozi, má to vliv na emise skleníkových plynů, e, existují alternativy, eh, organické alternativy, které jsou mnohem škodlivější než glyfozát. To všechno je potřeba brát v potaz. Ano, vás to překvapuje, ale vy používáte přírodní chemikálie, které jsou někdy velice nebezpečné a jsou i nebezpečné pro lidské zdraví. Nejtoxičtější prvky produkují bakterie například. Takže neignorujme toto všechno, debatujme otevřeně a na základě toho eh, rozhodněme o dobrých zemědělských praktikách předtím, než zkrátka zakážeme jeden nástroj, který mají zemědělci k dispozici. Dear colleagues. Vážení kolegové, já mám ještě dvě další žádosti o slovo, ale tímto tedy ten řečnický seznam uzavírám. Paní Rozling. Eh, no, no, Pane Rozlink, já nemůžu prostě tady nezareagovat na určité věci, milý kolego Florenci. To, že, co jste řekl, eh, totiž, že pak se prostě bude používat něco, co je ještě nebezpečné, více nebezpečné, že mi se to, se to člověk může vytrhávat rukou, nebo eh, to je naprostý nesmysl a to dobře víš, stejně jako ostatní. V ekologickém zemědělství existuje mechanický mechanické postupy. Eh, to, samozřejmě je to dražší, já vím, ale já prostě tvrdím, že ty velkopodniky v Německu, kdy oj, vy prostě chcete na hektar ušetřit 50 eur a jste spokojeni, protože vy chcete ušetřit na pracovní síle. To je váš cíl, váš zájem. Vy prostě neobděláváte ta pole vhodným způsobem. Vy to děláte proto, aby to bylo rychle, jednou tam rychle přejedete, e, glyfosáty a pak se to oseje a hotovo. Což samozřejmě v ekologickém zemědělství je mnohem pracnější postup, to je pravda. Ale e, zemědělské praktika, která si myslí, že si zjednoduší život pomocí chemie, tak to se mi nelíbí, já to spochybňuji. Ano, existují nebezpečnější látky, to je pravda, ale když zemědělství bude eh, pouze se tedy opírat o používání chemických látek, tak já se omlouvám, ale pro mě to udržitelné zemědělství není. Tak pak je třeba si zvážit, zda by nebylo vhodnější zvolit jiný přístup v zemědělství. Nahrazovat chemii chemii je, jistě není to jediné řešení, které existuje. A jistě by přispělo k vyvedenosti celé té debaty, kdybychom tady, tady měli EFSU, protože my tady požadujeme transparentnost po chemickém průmyslu, ale sami transparentní nejsme. Pokud my nebudeme mít transparentnost, tak se to veřejnost líbit nebude. Nebude se jí líbit ten způsob, jakým způsobem my tady vlastně analyzujeme studie, které se týkají chemického průmyslu, které nejsou ovšem veřejné. Takže komise si myslím, by se bývala zachovala lépe, kdyby to vše zveřejnila. Já nechápu, proč tady i nadále jsme takto málo transparentní, ale my přeci potřebujeme otevřenou debatu k tomu, abychom mohli najít nějaké alternativy, která budou vhodné. Děkuji, pan Poc. Děkuji za to, že jste mi po druhé dal slovo. Já slibuju, že budu mluvit krátce. K té vědě a k tomu, co zmínil kolega eh, Hojtema. Tak eh, já samozřejmě vím, že eh, to stanovisko EFSA mělo asi 6 tisíc stránek. Nicméně zakládalo se především na třech studiích. První byla 20 let stará, druhá byla 15 nebo 17 let stará a ta nejnovější byla 7 let stará. A všechny tyto studie byly financovány průmyslem, který na tom závisí. To je zkrátka fakt. A pokud hovoříme o IARC, eh, Institutu VHO eh, pro výzkum rakoviny, eh, tak tam jsou nové studie na základě peer review, které vypracovali nezávislí vědci. To je zkrátka fakt, který je třeba srovnat. Pokud je o informace a o to, jestli jsou dostupné, tak e, jsou. Já jsem v Evropském parlamentu e, organizoval slyšení, takovou malou konferenci a e, vědci, velice seriózní vědci z King's College of London, z Lipské univerzity se toho účastnili, ale přišli jenom dva kolegové. Pokud chceme informaci, informace, tak máme je k dispozici. Já nevím, jestli o něm máte zájem, protože přišli jsme tam jenom dva. A konečně je tam mnoho mezer. Například každý den hovoříme o antimikrobiální rezistenci jakožto problému. Nicméně glyfozát byl nejdříve patentován a vyvinut jako antibiotikum. Ve Spojených státech je patentován jako antibiotikum. A ten důvod, proč byl stažen, byl, že způsobuje antimikrobiální rezistenci. Toto nikdo nezohledňuje. Nikdo to nezohledňoval, když EFSA vypracovávala stanovisko. Nikdo nebral ohled na to, že je to antibiotikum. Thank you, Děkuji mnohokrát. Můžeme tedy tímto naši rozpravu uzavřít a ještě na závěr si poslechneme zástupce komise. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Jak začít? Určitě bylo zajímavé vyslechnout si ty rozdílné názory. Glyfosát eh, je asi tím nejobtížnějším eh, tématem, které jsme, pokud jde o rozhodování, řešili nejen pokud jde o pesticidy, ale eh, celkově. A jedním z důvodů je to, že členské státy, členské státy své rozhodnutí neubíraly o vědecké poznatky. Celá ta diskuse v regulačních výborech vycházela z politických pozic jednotlivých členských států. My jsme se od ledna pokusili předložit celou řadu návrhů a dosáhnout tak ve výboru kvalifikované většiny. Já jsem zde eh, slyšel, že jsme začali tím návrhem na 15 let, eh, ale není tomu tak. Eh, my jsme původně navrhovali 9 let, potom byste odhlasovali těch 7 let, probíhaly nespočetné debaty s členskými státy a nepodařilo se nám dosáhnout kvalifikované většiny. Nakonec schválení té látky 30. června, tedy před dvěma týdny, vypršelo a komise je právně zavázána dospět eh, k rozhodnutí, zda prodloužit eh, či neprodloužit eh, povolenou výjimku. Ten náš současný návrh, který směřuje k prodloužení schválení používání glyfosátu na 18 eh, měsíců, eh, respektive tedy 6 měsíců poté, co Evropská chemická agentura eh, vydá stanovisko. Takže my jsme vlastně neschválili používání glyfosátu. My jsme pouze schválili prodloužení výjimky. A umožnili jsme, schválili jsme to nebo rozhodli jsme tak proto, abychom umožnili doběhnout eh, tomu rozhodovacímu procesu, především abychom tedy mohli získat tu zprávu od EKA. Všechna rozhodnutí, která jsme učinili, jsou v souladu eh, s požadavky eh, směrnice o pesticidech, stejně tak jako s pravidly pro komitologii, podle kterých je komise rovněž eh, nucena vydat rozhodnutí, i když eh, nemá žádné stanovisko od členských států. Tedy nikoli, že by členské státy byly proti, ale pokud nemáme žádné stanovisko od členských států. Takže proto zde máme to rok a půl leté prodloužení. Celý ten rozhodovací proces byl velice obtížný kvůli pozici některých členských států. Ta pozice se neopírala o vědecké poznatky, jak jsem říkal. Tam od členských států zcela jasně zaznívaly pozice, že některé členské státy rozhodnutí komise nepodporují z politických důvodů. Věda nebyla řádně zohledněna. Pokud jde o glyfosát, my máme poměrně hodně dostupných vědeckých studií. Měli jsme zde eh, BF, německé BFA, potom stanovisko EFSI, potom VHO, ten AJAK. To vlastně odstartovalo celou tu diskusi o možné karcinogenní povaze glyfosátu. To potom bylo na žádost komise přehodnoceno. Tato zpráva BHO a EFSA a 27 členských států stanovisko a jak tedy VHO, nepodpořili. My jsme v tom současném stávajícím návrhu, eh, protože EKA má zde vedoucí úlohu v posuzování chemikálií, navrhli, aby se také e, přihlédlo k hodnocení toho, zda, e, aby tedy agentura ve svém hodnocení přihlédla k tomu, zda glyfosát může být karcinogenní či nikoli. A proto jsme také prodloužili tu lhůtu. Potom zde máme také takzvaný Joint Meeting Pesticides Residues v rámci VHO. Účastní se tam i odborníci e, z FAO a odborníci v tomto fóru také nepodpořili eh, zjedno, eh, výsledky a jaku. Takže máme zde celou řadu vědeckých eh, studií, která jaksi nejsou jednotné. A i z tohoto důvodu jsme to lhůtu prodloužili a uvidíme, s čím nakonec EKA přijde. Jak jsem řekl, pokud jde o prodloužení té lhůty, Komise musela rozhodnout navzdory tomu, že neměla podporu členských států. Také zde padl dotaz na doporučení Evropského parlamentu z Dubna. To prodloužení bylo na tu stávající dohodu. My jsme členským státům regulačním výboru předložili také nový text, nový návrh, ve kterém jsme zohlednili některé návrhy restrikcí, které vyšly od Evropského parlamentu, ale také eh, některé restrikce, které vycházely z našeho vlastního návrhu, především aby glyfosátové eh, produkty, které obsahují taulamin, byly zakázány. Potom jsme také doporučili, pouze tedy doporučili, máme tedy doporučení, protože eh, látka je schválená na úrovni EU, nicméně ta dostupnost té látky, to je jaksi na členských státech. Takže jsme doporučili omezit používání glyfosátu eh, v tom takzvaném pre-harvest use, to znamená před sklizní. A také jsme doporučili členským státům, aby zvláštní pozornost věnovali schvalování používání glyfosátu v určitých konkrétních oblastech, jako například ve veřejných parcích. Právní základ zde již máme. Máme zde směrnici o udržitelném užívání. A tento náš návrh jsme poprvé předložili členským státům 27. června. A ty e, podmínky pro kontrolu glyfosátu jsme posílili, ale přesto jsme opět nezískali kvalifikovanou většinu, opět z politických důvodů. Dnes dopoledne jsme byli na stálem výboru a překvapivě dnes dopoledne jsme kvalifikovanou většinu získali. Takže jsme předložili k hlasování text, který omezuje určitá používání produktů, které obsahují glyfosát. Nyní ten text schválí komise a ten tedy bude platit až do roku 2017. Myslím si, že komise jednala plně v rámci svého mandátu a nepřekročili jsme naše prováděcí pravomoci. Děkuji. Thank you very much and now for... Děkuji. A teď na závěr debaty dostane slovo eh, autorka námitky paní Kilanen. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych ráda využila této příležitosti k tomu, abych eh, hovořila svou mateřštinou a abych mohla eh, se hájit, protože je zcela jasné, že tady panuje téměř náboženský zápal okolo této diskuze, což je poměrně jasné, protože glyfozáty se používají už 50 let a stále ještě existují, dobře se jim daří, což ale dává podnět k závažné otázce, zda existují existuje nějaká alternativa a e, zda jsme dostatečně proskoumali možnost vývoje e, nějaké alternativy. A nebo jestli jsme spokojeni s řešením Monsanta. E, nemáme žádnou konkurenceschopnou alternativu už 45 let a výzkum, ve výzkumu to vypadá tak, že e, glyfosáty nejsou karcinogenní. E, otázka ale zní, e, jaká je evropská alternativa, kde je evropský výzkum a vývoj dalších produktů. Jak je na tom evropský výzkum zdravotních dopadů? Antibiotická rezistence a karcinogenita já bych tady mohla Leckoho obvinit z populismu a z politického pozerství. Podle mého názoru bychom měli pracovat pro naše občany a musíme odpovídat na některé otázky, které občané kladou, ať už je ta odpověď jakkoliv složitá. Já pracuji s lidmi z oboru a sleduji vývoj v tomto oboru Víme, že kvůli využívání těchto látek vzniká rakovina střev a rakovina žaludku. To není žádný vtip, to není legrace, to je realita, je to závažná otázka. Občané mají právo vědět, co eh, jí, co mají na talíři. A zemědělci by měli mít právo hledat alternativu. Je zapotřebí najít něco, co je také konkurenceschopné co do ceny. Je neuvěřitelné, že za posledních 50 let se nám nepodařilo najít lepší řešení. Eh, já ráda uznám chybu, pokud se ukáže, že glyfozáty nejsou karcinogenní. Nicméně, eh, dokud situace eh, není úplně a nezávisle prostudována, budu i nadále se svou frakcí válčit. Já nechci, aby lidé eh, byli nemocní kvůli této látce. My si nejsme jistí, co vlastně tahle chemikálie dělá lidem. Lidé obvinují mě, že jsem populistka, a politická pozerka, tak klidně, mně je to jedno. Já se snažím chránit obyčejné lidi, kteří nemají tyto informace, kteří nevědí, eh, co jim tato látka dělá jako spotřebitelům. Myslím, že každá frakce může využívat politických nástrojů a mechanismů, které v parlamentu máme, my bráníme demokracii. Bráníme obyčejné lidi a obyčejné spotřebitele. A já jsem připravena zkousnout jakákoliv obvinění z nesprávného postupu. Nicméně eh, v naší frakci neděláme nic jiného, než že bráníme lidi a bráníme lidi, kteří od nás žádají, abychom to dělali. Já vám děkuji za tuto diskuzi, byla velice plodná a doufám, že za 18 měsíců nezapomeneme na tuto diskuzi. Musíme se postarat o to, aby byl proveden výzkum a aby zemědělci v Evropě se dočkali alternativní látky, která by byla méně škodlivá pro lidi a méně škodlivá pro životní prostředí. Až se toto stane, pak to bude znamenat, že touto diskuzí jsme se dostali na správné místo a že touto diskuzí jsme se postarali o to, aby situace byla správná. Děkuji. Připomínám ještě časový harmonogram. Hlasovat se bude zítra ve výboru Envy a tím můžeme ukončit schůzi. A zvu vás, aby, zvu vás znovu na pokračování schůze v 10 hodin zítra.